So, dear colleagues. Drazí kolegové, domnívám se, že už máme čtyři minuty po třetí hodině, takže bychom měli začít. Prvním bodem programu dnešního odpoledne je bod 9 na pořadu jednání a sice slyšení týkající se obchodní politiky a trvalé udržitelnosti volně žijících živočichů. A naší zpravodajkou je Emma McClark, která je samozřejmě zde a která zpracovávala odpovídající zprávu k tomuto tématu. A máme tady celou řadu vážených expertů, ale také nás sledují na webstreamu. Budeme mít dva pilíře, nejprve DG Trade a Světová celní organizace a e, druhá část bude věnována výzvám v této oblasti, čili detailům, názorům nevládních organizací a také zpráva Interpolu. Takže vás všechny srdečně vítám. Děkuji vám za to, že jste přišli a než začneme náš první panel, dám slovo naší zpravodajce Ernie McClark, aby nás uvedla. Děkuji vám. Krásné dobré odpoledne všem. Já bych také začala tím, že bych velice ráda přivítala naše hosty, kteří jsou dnes mezi námi. Někteří z nich urazili opravdu vzá, velkou vzdálenost, aby se účastnili tohoto slyšení, aby s námi diskutovali o tomto tak významném tématu. A já jistě hovořím ve jménu všech přítomných poslanců, když vám poděkuji za to, že jste si udělali čas navzdory tomu, že jste tak zaměstnaní. Velice si toho vážíme. Děkuji děkuji mnohokrát. Eh, Toto slyšení je úplně první slyšení, eh, které eh, náš výbor organizuje a k tomuto tedy tak významnému tématu. A já, je to téma, které je velice blízké mému srdci. Je to nezbytná diskuse a děkuji kolegům, kteří mi pomáhali zpracovat zprávu týkající se nelegálního obchodování s volně žijícími živočichy. Jako politici musíme více dělat pro to, abychom řešili tuto problematiku a světová obchodní politika musí hrát důležitou roli. Už nemůžeme ignorovat to nebezpečí, nebezpečí, kterému čelí tolik živočichů a rostlin žijících na naší planetě. Nejenom je to naše povinnost pro zachování naší planety a zachování volně žijících živočichů, ale také pro jejich zachování pro příští generace aby pakliže by situace pokračovala dál, nemohli s námi sdílet to dědictví, které nám planeta zanechala. Eh, a je třeba si uvědomit, že čas je proti nám. Dvě nedávné studie poukázaly na tuto skutečnost velice jasně. Nedávná publikace přehledu eh, populace slonů v Africe podle tohoto přehledu už existuje jenom 350 tisíc přeživších slonů, takřka ve všech subsaharských státech Afriky. Mezi roky 2007 a 2014 populace slonů klesla o 30 Eh, čili o 144 tisíc slonů. Ve dvou zemích, zejména v Mozambiku a v Tanzánii, došlo k největšímu poklesu, protože tam dochází k legálnímu eh, vraždění eh, slonů. A když se podíváme na tato čísla, jsou děsivá. Eh, je třeba uvědomit. Já se obávám, eh, že eh, celá řada živočichů, že, že tedy tady je ohroženo asi tak 85 tisíc slonů. Od roku 2000 do roku 2010 se situace nesmírně zhoršila. Je to naprosto mimo veškerou kontrolu. Druhá šokující publikace, to byla publikace OSN, týkající se eh, soudu stíhajícího zločiny eh, proti volně žijícím živočichům, ale také se detailně zaobírali mm, eh, těmi druhy živočichů, kteří nejsou pokryti příslušnou umluvou USN. A zpráva jmenuje 18 národností, které zejména jsou zapojeni do tohoto ilegálního obchodu který přináší 8 až 10 miliard euro ročně podle odhadů. Když se podíváme na ty statistiky, musíme si také uvědomit, že obchodování s volně žijícími eh, živočichy eh, by mělo probíhat pouze Pardon, eh, musíme eh, najít pravé důvody pouze pro eh, legální obchodování. Musíme pokračovat v tom momentu, které již je zakotveno v úmluvě číslo 17 eh, z Johannesburgu, abychom zamezili tomu poklesu volně žijících druhů, eh, jakému čelíme dnes. Je to velice naléhavá záležitost a musíme ji skutečně považovat za naši prioritu. Nyní se musíme podívat na to, jakým způsobem můžeme najít ten nejpragmatičtější přístup k jednotlivým druhům, eh, abychom zohledňovali aspekt trvalé udržitelnosti a mohli mohli je zachránit na planetě pro budoucí generace. Dovolte, abych teď vám pověděla krátký příběh. Jedna z nejtragičtějších demonstrací toho, k čemu dochází, je třeba, abychom skutečně začali konat. Eh, na pláních centrální střední Keni je rezervace Olpěťa a, a tam jsou tři poslední bílí nosorožci. Eh, kteří byli loveni, eh, eh, kteří díky tomu, že byli ilegálně loveni, byli takřka od sobě vymíceni. A je třeba, když se podíváme i na snahy docha- spojovat také živočichy a převážet je zpět do rezervací, nedaří se nám mnoho a je třeba uvědomit si, že musíme konečně začít konat, aby nedošlo eh, k vymizení tolika vzácných druhů. Příčiny nelegálního obchodu eh, eh, a toto, eh, tady určitě neexistuje jedno řešení, které bude střeženo na míru vše, eh, všem situacím. Ale eh, musíme se podívat na tuto celní obchodní politiku jako příležitost. Příležitost pro jeden z nejdůležitějších mm, nástrojů pro boj proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy. Musíme to udělat my, kteří dělají politiku, využít všech možných nástrojů, které nám umožní zabránit tomuto obchodu, který tak zničujícím způsobem přispívá k tomu, že jsou zvířata ničena ale také jsou to prostředky, které jdou i do eh, terorismu nebo ostatních eh, kriminálních aktivit. Těším se na dnešní slyšení eh, a my jako lidé, kteří děláme politiku, můžeme udělat mnohé, abychom zabránili těmto alarmujícím tendencím a doufám, že budeme moci založit naši práci na to, tom, co jsem právě řekla. Děkuji mnohokrát za to, že byla nastíněna situace a teď přejdeme k první diskuzi panelové a budeme se zabývat politickým rámcem, eh, který eh, řídí eh, tuto mm, trvalou udržitelnost. Divoce, divoce žijících, volně žijících živočichů. První je paní kolegyně, která byla generální tajemnicí Světové celní organizace od roku 2009. Tato organizace, mm, zvláště v roce 2014, Eh, eh, se zvolala eh, celní úřady, aby se zabývaly právě tímto problémem um, obchodování s volně žijícími živočichy, takže se těším na to, že si poslechneme náhled, názor této organizace. Máte slovo, prosím, na 8 minut zhruba. No, thank you. Děkuji. Ano, technologie občas představuje problém. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, členové eh, tohoto výboru. Rád bych začal tím, že vám poděkuji za to, že jste mě pozvali, abych pohovořil k tomuto výboru, protože eh, tato obchodní politika a eh, trvalé udržitelný, eh, udržitelnost tohoto života volně žijící živočichů je důležitá pro tento výbor. Nejprve něco o naší organizaci. Je to mezinárodní organizace, mez, mezivládní organizace, která se stává z takové jsou úředníků, kteří zabývají celními otázkami. Byla, vznikla mm, 1952 v Bruselu a eh, je první toto členství eh, bylo eh, z členství evropských zemí, což znamená, že jsme jedním takových základních kamenů pro vznik pozdější Evropské celní unie. A pak jsme se eh, vyvíjeli v opravdu globální organizaci, 130 členů eh, máme mezi tím, mm, děláme eh, následující, zlepšujeme účinnost mm, veškerých aktivit v oblasti celní, tím, že stanovujeme standardy a poskytujeme technickou mm, pomoc při vytváření kapacit a posilujeme mezinárodní spolupráci. Jak víte, tak eh, eh, celní otázky, eh, to všechno je takovým strategickým bodem a naší tradiční funkcí bylo sbírat clo, ale potom se přeměnila naše mise, chceme ochraňovat společnost před nelegálním obchodem a podporovat a usnadňovat legální obchod. A proto usnadnění obchodu a ochrana naší společnosti, e, to e, je e, jádro toho, co děláme. A proto používáme technologie, zvládáme, začínáme se řídit rizika a podobně. V této oblasti zločinských aktivit nebo kriminálních aktivit, v, tady musíme zvyšovat povědomí, protože e, celní e, zpráva je něco, čím se zabývají vlády. Potřebujeme stanovit priority, priority na tomto poli. A e, proto jsme vypracovali takovou studii se 180 členy a podle tohoto šetření Eh, se zjistilo, že jako spousta celních zpráv má pocit, eh, že by rádi, rádi přispívali eh, k boji proti tomuto jevu, ale je to nedostatek právního rámce, finanční prostředky chybí a toto se pokoušíme napravit. A v roce 2014 hm, jsme schválili prohlášení, o nelegálním obchodě a na tomto poli a myslím si, že právě celní zprávy měly, jsou ochotny hrát velkou roli na tomto poli a vlády měly být schopny eh, poskytnout eh, více zdrojů a eh, podpory. A další oblast je tato. My potřebujeme podporu z veřejnosti, protože Mm, působíme ve společnosti a bez veřejné podpory je velice obtížné se vzít na sebe, eh, naplnit naši zodpovědnost. A pokud se veřejné povědomí zvýší, eh, tak to bude možné přetavit v politickou podporu. A dá nám to více právních eh, nástrojů například v oblasti eh, šetření. Eh, eh, my zabavujeme nelegální zboží, ale poté musíme se vysledovat všechny dodavatelské řetězce, musíme je demontovat, tyto nelegální řetězce dodávek. A to je naším úkolem. A také poskytujeme podporu při vybudování kapacit našim celním úředníkům přímo v terénu, zvláště v zemích původu eh, v subsaharské Africe. Eh, tam jsme eh, nastartovali projekt eh, s názvem Inama a eh, to znamená volně žijící zvířata v Zambii a s podporou zvláště Evropské unie a tedy zemí Evropské unie jako Švédsko a Německo a také Spojených států mm, a, a, a sekretariátu jsme vyškolili stovky celních úředníků, aby se aby věděli, jak identifikovat podezřelé zásilky a tak, abychom omezili právě Eh, tento jev a eh, také, aby věděli, jak pracovat s ostatními eh, vládními agenturami, které mají vymáhací činnost, aby bylo možné demontovat tyto zločinecké organizace. Toto je velmi důležité. Podle našeho průzkumu členské země Evropské unie mají dobré zdroje a víc než 60 evropských celních eh, práv eh, mají vyšetřovací mandát, ale v Africe eh, to nepostrádáme. Tento nemáme mandát, je to nedostatek zdrojů a know-how. Takže mm, tomu se musíme věnovat. A po tomto školení organizujeme různé aktivity, Eh, takže mm, máme eh, zkušenost z první ruky, jak zabavovat zboží a potom, jak prošetřovat eh, ve spolupráci s ostatními agenturami pomáhání práva a se za, s dohledovými úřady. A toto se zase jde do jiné oblasti, a sice mezinárodní partnerství. Potřebujeme partnerství s mezinárodními partnery Ehm, vytvořili jsme mezinárodní konzorcium pro boj eh, proti ehm, zločinským aktivitám eh, eh, a je to Interpol, Světová banka a ehm, ostatní. A to je zase další oblast. Je to policie a ostatní úřady pro vymáhání práva spolupracují s celními zprávami. Pak je tu další důležitá oblast rozvoj, spolupráce s podniky, třeba obchod, doprava Chceme usnadnit eh, obchodní eh, eh, kontakty, ale chceme také zastavit právě tento nelegální obchod a proto partnerství s obchodními partnery je velice důležité. A v této souvislosti jsme stavili takovou task force a task force a proto měli jsme, měli jsme možnost podepsat pařížské prohlášení, a tady vysíláme eh, eh, signál o sektoru dopravy ehm, ehm, a chceme eh, se postarat o to, aby toto všechno byl legitimní obchod. Nechceme, aby byl zaangažován do mezinárodních zločineckých ehm, aktivit. A to jsou všechno oblasti, kde neustále pracujeme na nástrojích, tak abychom měli kompetentní eh, agenturu, nejenom celní úřady, ale eh, hraniční eh, agentury, které budou vybrané personálem, ale aby to byly i podniky, ehm, které jsou relevantní, také sektor dopravy. MOU ehm, Máme informace a expertízu přímo v terénu na hranicích a snažíme se eh, právě narušit tyto dodavatelské řetězce. To je naším úkolem. A na závěr bych rád řekl, že eh, si velmi cením toho, že se koná toto slyšení, protože může zvýšit povědomí, může se nám dostat pomory. Oceňuji také úsilí Evropské unie které je zaměřené na boji proti um, obchodu s volně žijícími živočichy. Měli bychom uh, pokračovat v naší spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, vy jste se zmínil o obchodních dohodách a my tady máme teď eh, výborného řečníka, eh, řečnici pro toto téma, je to Madeleine Tuninga která eh, vede oddělení obchodu a trvalé udržitelnosti v generálním ředitelství Trade. A my jsme vlastně už zahájili společnou snídani, kde jsme diskutovali Fair Trade. Eh, bylo to úžasné, bylo to výborná snídaně, eh, protože Fair Trade je velice významný a teď se těšíme na to, abychom se dozvěděli, jakým způsobem mohou obchodní dohody Evropské unie přispět k potírání nelegálního obchodu s volně žijícími zvířaty. Prosím, máte slovo. Covered. <laughs> Good afternoon, chairman, rapporteur, ladies. odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za ten úvod. I když eh, eh, v té snídani a v, tomto, v té snídani a v tomto slyšení je skutečně trvale udržitelné pokračování. Měli jsme dobrou snídani, ráda jsem si ji dala, ale rozhodně nechci mm, eh, jíst volně žijící živočichy. To je velmi vážné téma a my se jim zaobíráme, ale myslím si, že tu jsou zástupci z komise také pro ekologii a asi mě doplní. Komise uznává závažnost současné situace týkající se nelegálního obchodování tím, že byl schválen akční plán pro potírání této oblasti, který zvolil široký přístup a inovace, na, která překročuje tu, ten konzervativní přístup, který jsme měli. Byli jsme v nejrůznějších částech světa a uvědomujeme si, jak jakým způsobem ohrožují křehké ekosystémy život volně žijících druhů. Je třeba zvolit eh, společný přístup pro to, abychom také potírali nelegální obchodování s volně žijícími živočichy na základě na multilaterální úrovni eh, za zapojení všech aktérů a také celních úřadů. Máme tady určité eh, úpravy a regulace, ale o tom pohovoří můj kolega. A teď celní unie, o té jsme se právě vyslechli, co dělají. Eh, hmm, dále, je tady také ta úmluva, která byla ratifikována takřka všemi státy thus avoiding problems of trade diversions that... Promiňte, kabina se omlouvá, ale nemá psaný text k dispozici, který je čte nesmírnou rychlostí. E, když se vyjednávají dohody o mezinárodním obchodu, komise dbá na efektivní implementaci dohod a dbá na to, aby byly zahrnuty i názory vědců. Jedná se o specifické závazky, které se týkají kapitol trvale udržitelného obchodu. Eh, my mm, pokračujeme eh, v jednání o nových kapitolách a eh, je to také téma pro právě probíhající jednání o T-typu. V nedávných dohodách o volném obchodu, jako třeba s Větnamem, jsme začlenili ustanovení, které se týká nelegálního obchodování a zákaz obchodování s produkty pocházející z volně žijících druhů. Eh, máme tady výbor, specifický výbor, eh, který se snaží vytvářet synergie v této oblasti. Eh, tento výbor také se snaží dodržovat akční plán, který komise předložila. Než předám mikrofon, ke, než předám mikrofon svému kolegovi, ráda bych eh, ještě řekla, jak jsem ráda, že jsem mohla přijít k vám a podílet se zde na diskuzi o tak významném tématu. A náš další řečník je Hans Stileska z generálního ředitelství na ochranu životního prostředí vedoucí oddělení pro multilaterální spolupráci. Prosím, máte slovo. To našla tam je zkrátka CITES, CITES. Že jste mě pozvali na toto setkání, mi potěšení podělit se s vámi o um, výsledky naší práce. Rád bych se koncentroval na dvě věci. Jedna je akční plán vlastně volně je proti hlavní obchodu s volně žijícími živočichy a pak je to úmluva CITES, CITES, eh, která v posledních dvou eh, týdnech vznikla, byla velice úspěšná akce toto z našeho pohledu. A eh, k tomuto akčnímu plánu Wildlife, mm, který přinesl jsem k tomu pouze jednu kopii, takže bohužel to tady nemohu nechat, ale tady to máme. Bylo to schváleno ehm, komisí na začátku tohoto roku. A Přestože jsme byli aktivní eh, v otázkách ehm, toho života těchto eh, volně živících zvířat po dlouhou dobu, tak toto je první obsáhlý akční plán, eh, který jsme schválili za komisi. Rada potvrdila tento akční plán v červnu a také věřím, že tento parlament eh, se na to podívá důkladněji a doufejme, že eh, toto dá politickou, eh, politicky to schválí. Jsou to tři priority zakotvené v tomto plánu. Jednak je prevence, tedy mm, zabránění ilegálnímu obchodu s těmito živočichy. Musíme vysledovat mm, trasy eh, tohoto mm, nelegálního obchodu. Dále je tu celý komplex různých kroků nebo aktivit. Je to účinnější eh, legislativa na tomto poli, jak na úrovni EU člen, a členských států, ale také se, jde o to pokusit se na pomoci jiným zemím implementovat legislativu, kterou mají. A za třetí, jsou tu určité mm, ta opatření e, spojená s lepší e, spoluprací mezi různými organizacemi, e, které jsou zaangažovány v boji proti nelegálnímu obchodu. Myslím si, že tento poslední bod je právě bod, který bych rád více zdůraznil. Řekl jsem, že je to první rozsáhlejší akční plán, přestože pracuji eh, pro eh, tu, v komisi pro za část, která se věnuje životního prostředí, eh, tak jsme tuto práci v komisi ehm, vedli. Je to něco, co se rozpracovalo spolu s ostatními ehm, ehm, s aktéry v komise i mimo mm, oblast životního prostředí. To znamená, že eh, jde o implementaci tohoto akčního plánu a toto přesně potřebujeme. Musíme všechny aktéry ze soukromého sektoru, z nevládních organizací, z eh, různých zemí eh, dát dohromady z celní oblasti a jiných um, sfér života. A mám jenom pár minutek, takže dovolte, abych se věnoval pouze mm, dvěma, třema, třema prvkům tohoto plánu. Uh, použijeme ehm, finanční prostředky pro rozvoj spolupráce, tak aby mohli podpořit budování eh, kapacit v rozvojových ehm, zemích tak, aby mohl lépe zvládat ehm, eh, tyto, tento mm, boj. A proti nelegálnímu obchodu druhá věc je se zásadněji více zabývat soukromým sektorem. Myslím, že je tu několik společností, jedna z nich je zastoupena zde. Už eh, předložili své aktivity právě v, té, v této oblasti boje proti nelegálním obchodu, nebo chtějí vám ukázat, jak tomu chtějí zabránit. Myslíme si, že je tady potenciál mm, ještě větší co bychom mohli oslovit více soukromý sektor a zvážit, co bychom mohli udělat společně eh, věci vymáhání legislativy. A pak je to 24 aktivit nebo opatření celkově. Bylo by to, trvalo by to dlouho, kdybych je měl vyjmenovávat, ale další oblast je pak pokus o Eh, na pomoci eh, pouze získání udržitelných eh, zdrojů, tak, abychom byli schopni informovat všechny aktéry v tomto řetězci o tom, že tento že určitý produkt má nějaký podezřelý původ a co se týče technické spolupráce, na tom se musí také pracovat. Takže tolik k tomuto akčnímu plánu boji proti nelegálnímu obchodu. Jak jsem nebo ještě jedna věc, než zapomenu. Toto Tady máme pětiletý časový rámec, takže doufám, že to bude plně um, realizováno do roku 2020, um, konce roku 2019. Každý rok um, budeme mít takové dny um, wildlife, tady společně všichni aktéři se podíváme na to, jak eh, daleko jsme pokročili eh, v věci prosazování tohoto plánu a podíváme se, kde bude zapotřebí některé věci um, způsobit, stanovit priority. Druhá věc, kterou jsem chtěl oznámit, se týká eh, CITES, umluvy CITES. Toto je skutečně hlavní mezinárodní nástroj, když jde o eh, regulování eh, obchodu eh, nebo obchodu s ohroženými druhy. Je to 100 83 různých stran nebo aktérů, kteří se setkávají jednou za tři roky. A tato setkání se, tato setkání se konalo zrovna v minulém předminulém týdnu. Bylo to velké shromáždění, všech možných aktérů, nevládních organizací a jiných zainteresovaných stran. CITES je jedna z úmluv, které v environmentální oblasti jsou nesmírně účinné a konkrétní eh, co do výsledku 120 konkrétních návrhů tady máme Eh, k této umluvě velká většina z nich byla schválena. Eh, ono se to pak eh, týká jednotlivých druhů, které mají buď vyšší nebo nižší zařazení nebo kategorii ochrany která je přiřazena a také se to týkalo celé řady dalších návrhů mm, zaměřených na to, aby provedení této umluvy bylo transparentnější anebo mm, účinnější. Ze všech těchto návrhů bych eh, rád zmínil jen několik. Ale jeden z důležitých návrhů, který byl schválen, který považuji za důležitý a Evropská unie eh, tady se k tomu vyjadřovala také, to je eh, seznam různých druhů uh, Druh dřev, to růžovec, to je e, velmi vysoce ceněná, ceněný druh, zvláště e, v Ázii. Používá se to pro výrobu nábytku. A výsledkem tohoto, této veliké poptávky z Asie e, tyto druhy se staly ohroženými druhy. A úmluva se rozhodla jim poskytnout právě vyšší úroveň ochrany, což znamená, že eh, eh, se s nimi může obchodovat pouze, když eh, jsou dodržena kritéria týkající se udržitelnosti těchto druhů. A další návrh který je důležitý, jde o sestavení seznamu všech druhů, se kterými se nejvíce, savců, který se, se kterými se nejvíce obchoduje. Um, druhů savců. Eh, eh, tyto eh, části těchto zvířat se používají pro výrobu různých léčiv a za jinými účely. A zase velké, mm, velká spousta těchto, tohoto druhu savců bývá loděna, byla, bývá převážena legálně z Asie. A to do té míry, že jejich populace už byla téměř vymícena. Všechny tyto druhy eh, se eh, začaly být chráněny pod hlavičkou úmluvy. Ostatními druhy jsou eh, různé druhy krokodýlů, ještěři, geckos, žraloci, řada jiných zvířat, která jsou, kterými se velmi intenzivně obchoduje a tato, to, těmto se dostalo vysoký stupeň ochrany. A toto je velmi pozitivní věc, protože je to úmluva, která rovněž to znamená, že tady jako robustní systém ehm, pro provádění této umluvy. Pokud jsou to země, kde se to neimplementuje eh, korektním způsobem, eh, tak eh, ta umluva od nich chce, aby bylo možné uložit zákaz dovozu těchto konkrétních druhů, které jsou právě na seznamu této umluvy. Takže to je účinný, účinné opatření a které je možné využít a čas od času se tak děje. Myslím, pane předsedo, že to teď eh, takto ukončím a jinak bych totiž eh, už překročil čas, který mi byl přidělen. Děkuji. Thanks a lot. So the uh, policy frame is set. Děkuji vám mnohokrát. A podle mého názoru tady vůbec nedošlo k o nějakým odlišným názorům, eh, že jsme spojeni eh, těmi idejemi bojovat proti nelegálním obchodu, A teď se chci zeptat, jestli mají kolegové nějaké otázky. Pan Fiano, jedna krátká otázka a sice na komisi. Eh, vím, že TPP bylo chváleno za ten text týkající se ochrany volně žijících živočichů pro posílení boje proti eh, právě převážení a přepravě těchto eh, druhů. Jaký je rozdíl mezi eh, procedurami Evropské unie a také to, co se vyjednává v T-typu, v T-typu a to, co bylo vyjednáno v takzvaném TPP? Je to nějaký uh, jiný uh, přístup? Liší se? Děkuji vám. A nyní Emma. Yes, uh, thank you to our... Děkuji. Mr. Mickey uh, Um, Já jsem se chtěla zeptat, co se týče celní zprávy. Jaké jsou největší překážky, kterým čelí a jak nejefektivněji bychom jim mohli pomoci? A co do strojů, zdrojů, eh, kde jsou nejlepší zdroje u pozemních tedy operací, zejména ze strany celních zpráv? A mm, potom kolegyně z DigiTrade hovořila o inkluzi eh, v budoucích, začleněních v budoucích eh, dohodách příslušných ustanoveních, která budou vyjednávána v nových dohodách o volném obchodu. A chci se zeptat, co se týče zboží eh, přecha, pro, či přecházející Evropskou unii, hm, zda tedy eh, se eh, zohledňuje tento obchod, který buď jde do Evropy, nebo jde přes Evropu, a nebo jde z Evropy. Jakým způsobem tedy eh, rozlišujete tyto druhy obchodu a jak lze proti tomu bojovat? Děkuji mnohokrát, prosím. Velice stručně. Já vítám skutečnost, že Eh, že se dokončila dohoda týkající se slonoviny a obchodování s rohy, ale vím, že tady jeden členský stát se zeptal, zda eh, chceme, a byla to Francie, skutečně vyslovit zákaz absolutní v této oblasti. A Eh, co se týče ochrany slonů, eh, to mělo být začleněno do um, přílohy číslo jedna. Nakonec se to tam neobjevilo. Proč? Děkuji mnohokrát. Děkuji a možná bych se zeptal i já eh, v souvislosti se zdroji celních zpráv. My jsme navštívili včera přístav ve Valencii a diskutovali jsme také se zástupci z celních zpráv. Diskutovali jsme nejenom o obchodu s volně žijícími druhy, ale také o e, jejich kodexech, o otázce respektování IPR, e, čili celní zprávy podléhají celé řadě povinností. Jaký je váš dojem, eh, pane Mikurio? Eh, hovoříme-li o zdrojích v Evropské unii. Vyslechli jsme si, že v některých přístavech eh, jeden celní úředník odpovídá za 12 tisíc hraček, či a v jiných přístavech například jeden celní úředník odpovídá za 36 tisíc This amount of containers. A když se podíváme na kontejnerovou přepravu, je skutečně možné identifikovat a bojovat opravdu proti tomuto nelegálnímu obchodování s volně žijícími živočichy. Prosím pěkně, děkuji vám, děkuji za vaše otázky a za váš zájem. Eh, pane Čípersi, eh, metodologie celních zpráv znamená, že tisíce kontejnerů vůbec nemůžeme fyzicky prohlížet. Nemáme na to zdroje. Takže co je důležité, je používat metodu mm, eh, řízení rizika. A Mm, sbírat obchodní data, obchodní údaje. A celníci eh, dostávají takové informace, dostávají taková data. Nejlépe, nejlepší když je dostanou předem. V tom případě mohou eh, tato data podrobit analýzám v závislosti na původu zásilky, na destinaci a můžeme tedy identifikovat podezřelé kontejnery a potom používáme technologie jako skenery a další, abychom se snažili identifikovat mm, to, co skutečně v těch kontejnerech je, nebo je otvíráme a opravdu provádíme inspekci konkrétní. Ale e-commerce, když se elektronické obchodování samozřejmě eh, pro nás není dobré. Máme také celou řadu malých balíčků, které přecházejí hranice. A eh, proto eh, se snažíme od příslušných poštovních úřadů dostávat příslušné informace. O to se tedy snažíme. Co se týče výzev, za prvé je to samozřejmě stanovení priorit, aby vlády dávaly podporu na základě právního rámce a zdrojů. To jsou dvě nejdůležitější věci, které očekáváme z vládní úrovni. A potom důležitá je mezinárodní spolupráce mezi zdrojem původu a místem určení obchodování s volně žijícími živočichy a jakým způsobem si můžeme lépe vyměňovat informace a získat skutečně osvědčené a co nejlepší postupy. Co se týče zdrojů, ano, nejdůležitější je samozřejmě jednat v místě původu, protože eh, v místě původu eh, tam se snaží, tam jsou závislí samozřejmě eh, na příjmech z celních poplatků. E, podívat se musíme spíše na ten export, na vývoz, nejenom v hospodářský, z hlediska aspektu hospodářských škod, ale také sociálních škod. A hm, dostáváme určité finanční zdroje z evropských států, z evropských zemí, ze Spojených států amerických a jiných zemí. Ale kdybychom mohli slučovat zdro, ty zdroje a dát je přímo na místě, abychom mohli více podporovat celní zprávy, ale také orgány činné v trestním řízení a policejní orgány, aby se nám podařilo vystopovat eh, tyto dodavatelské řetězce. Eh, potřebovali jsme vytvářet celé sítě těchto prop- a propojení těch všech těch příslušných úřadů. To by bylo velice nápomocné pro tento boj proti mm, nelegálnímu obchodu. Děkuji mnohokrát a Madlen. Ano, my zase rozdělíme si odpovědi a začnu s první otázkou týkající se TPP a T-typu. A není to jenom pro tuto část příslušné kapitoly. Máme multilaterální přístup, zatímco USA k tomu přistupuje eh, spíše eh, v soudu s implementováním eh, domácí legislativy i v této oblasti co my navrhujeme v TTIPu, je eh, vědec, vycházení z vědecké základny a vytváření příslušného rámce, a zatímco USA se snaží přistupovat k věci spíše z legálního přístupu a volit ji jiný právní rámec. A to je teď vlastně jádro těch diskasí, které vedeme při vyjednávání o TTIPu. A co se týče protikorupčních opatření eh, v budoucích smlouvách, já se tím tedy přímo nezaobírám, ale tak, jak tomu rozumím, eh, nebude pro vás jistě tajemstvím, že toto jsou citlivé otázky i v Evropské unie, protože to přísluší do kompetencí jednotlivých členských států, ale stále ještě se tím zaobíráme. Eh, já mm, zareaguje na některé další otázky. Někdo se tady ptal na to francouzské rozhodnutí, aby v Evropské unii se zakázal vývoz do jiných členských států, vývoz slonoviny. A také Nizozemsko oznámilo, že to udělají. V obou případech jsme informovali země, že my nesouhlasíme s tím, eh, protože to není v souladu s právem Evropské unie. Uvidíme, eh, jak to budeme probírat dál, ale eh, v zásadě naše první reakce byla, že jsme řekli, že taková záležitost není povolena mm, za stávajícího evropského plána. Ale, práva, ale součástí toho akčního plánu, o kterém jsme se zmínili, je zakázání vývozu slonoviny z Evropské unie do dalších zemí. Většinou to jde přes Čínu. A aby byl vysloven prostě zákaz pro, zákaz pro celou Evropskou unii, eh, což je součástí nařízení o zachování volně žijících druhů. My už jsme to dělali v minulosti, mimochodem, eh, a to bylo obchodování s rohovinou to je specifická událost, která ještě nebyla vyřešena, zatím tedy jsme nedospěli ještě k výsledku eh, v diskusích s těmi dvěma členskými státy. Co se týče afrických slonů, Ano, tady byla obrovská diskuse v Johannesburgu na konferenci zúčastněných stran, abyste byli informováni. Ehm, idea byla taková, že tam bylo 28 afrických států E, e, země, kde žijí sloni a oni chtěli, aby všichni sloni, všichni sloní druhy podléhali maximální ochraně ale byla tam řada jiných afrických států, byla to sice menší skupina, ale ty s tím nesouhlasili, ale e, byla to, i když to byla malá skupina, tak to samozřejmě byla e, skupina, která má největší počet slonů a to jsou prostě tradiční diskuse, které se odehrávají, velká diskuze s mnoha nevládními organizacemi e, s velkou skupinou afrických států. Evropská unie ne, ne, podpořila eh, tento návrh. Byli jsme mezi 71 státy, kteří nakonec nenavrhoval, ne, nesouhlasili eh, s tím navršením toho seznamu na všechny sloní druhy eh, z různých důvodů. Jedním z důvodů bylo, že jsme se domnívali, že by to prostě vůbec nepomohlo slonům vůbec, ne, neznamenalo by to efektivnější cestu mm, pro řešení tohoto problému naopak bylo by mohlo by to být kontraproduktivní, protože kdyby se změnil seznam eh, a sice z přílohy 2 do přílohu 1, tak země, kterých se týkají eh, sloni eh, uvedení v příloze 2 by mohly vyslovit výhradu a abych to tedy zjednodušeně řekl, mohli by přispět k neplatnosti takového seznamu, kdyby na základě svých výhrad. Byla tam celá řada jiných argumentů, které jsme používali pro to, abychom obhájili to rozhodnutí, že nebudeme eh, podporovat tento africký návrh. A nakonec, jak už jsem řekl, většina účastníků se vyslovila proti tomuto návrhu. A co se týče tran- eh, zboží v tranzitu a role Evropské unie jako transitní místo, pro obchodování ilegální obchodování s volně žijícími druhy. To je komplikovanější diskuse, podle mého názoru, mm, za určitých okolností. No, za prvé, jeden z důvodů, proč jsme přišli s tímto akčním plánem volně žijících druhů, je právě proto, že Evropa je transitním místem pro eh, přepravování volně žijících druhů, mm, pro ilegální obchod z Afriky do jiných eh, destinací. Například větnamští lovci, kteří mají českou národnost, potom jdou do Jižní Afriky, eh, kde zabíjejí nosorožce, přivážejí si je zpátky jako trofeje a musíte vědět, že cena rohoviny za kilo platí více než za kilo kokainu anebo zlata, takže je to vysoce výnosný obchod. A oni potom eh, vyvážejí to do Větnamu a do jiných států. Ehm, to je příklad těch praktik, které se provozují a které my samozřejmě velice neradě vidíme a nechceme je vidět. Hmm, to je jeden příklad a není jistě vyčerpávající, je více. Další záležitost je, eh, když zboží se dostává do přístavu Evropské unie a přístavy umožňují eh, samozřejmě pozastavení těchto produktů. Měli jsme takový případ například v severu Evropy, kde na dobrovolném základě zastavili přepravu masa z velryb. A eh, my jsme usoudili, že eh, tyto přístavy by měly mít možnost tak činit, že nemáme žádný základ v evropském právu, abychom tomu, eh, abychom tomu zabraňovali, ale to je jeden z mála případů, kdy jsme viděli takový pozitivní finální výsledek. Hmm, nebo si vzpomínám na případ, včera jsem to viděl, byla to loď, která plula pře, pod vlajkou jednoho z členských států Evropské unie a transportovala velrybí maso z Islandu do Japonska. A protože tady je eh, princip ehm, výsostných vod, eh, podlehalo by to jinému zákonu, ale tady se jednalo ne o přepravu živžuch, ale o přepravu masa z Islandu do Japonska a to už je potom daleko komplikovanější případ k řešení. Evropská unie má zcela jasně svou odpovědnost. Evropská unie může mít určité právní nástroje pro to, aby pozastavila tyto praktiky, ale musíme je posuzovat konkrétně případ od případu a dívat se na to, co tedy dělat můžeme. Uh, uh, ano, děkuji. A eh, teď přecházíme k druhému plánu. To je otázka implementace. A eh, mám tady zase čtyři ctěné panelisty. První z nich je pan Nguyen Pung Kong Dung z Větnamu. Je to zástupce ředitele ENV, větnamské organizace na ochranu volně žijících mm, zvířat a e, to je e, dáma, která přichází z Větnamu, přijela na toto setkání, za toto děkujeme a dávám jí slovo. Už slyšíte mě, prosím, všichni? Nejprve bych chtěla poděkovat za tuto příležitost moci být mezi vámi a říct něco o naší práci ve Větnamu a e, říct něco o výzvách, které, před kterými stojíme v oblasti boje proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy. Jak, ví, jak jste slyšeli, z Hanoje jsem přijela dlouhou cestu na toto veřejné slyšení a doufám, že to nebude tak dlouho trvat tento boj proti nelegálnímu obchodu e, ve Větnamu. Tak nejprve bych ráda řekla něco o naší organizaci. Pracuji pro místní nevládní organizaci s názvem um, Education Financial Vietnam. My bojujeme proti nelegálnímu obchodu eh, s voližnícími živočichy ve Větnamu. A dnes tady hovoříme o eh, dohodě, eh, budoucí dohodě, jak víte, tak Větnam podepsal celou řadu dohod a s Evropskou, je tady dohoda mezi EU a Větnamem a vidíme v tom příležitost a mm, příležitost, jak mm, tyto dohody naplnit mm, životem. My eh, jako organizace zároveň eh, vidíme, že tato dohoda může být eh, výhodou, že může být zaměřena právě na může na pomoci boji proti nelegálnímu obchodu ve Větnamu pokud bude eh, účinným způsobem implementována. Eh, eh, během našich akcí ve Větnamu zaznáváme hodně změn. AUC, pak je tady naše organizace ENV, která se právě angažuje v tomto boji proti nelegálnímu obchodu. Máme tady takový velký program, chceme chceme posílit mm, mm, politiku a mm, legislativu. A Chtěla bych podat takový krátký přehled. On to ani eh, není pořádný přehled, protože nemáme tolik eh, času, bude takový krátký pohled eh, na naše aktivity ve Větnamu. Z tohoto slajdu Eh, tady vidíme, že musíme urychlit eh, tento boj, eh, musíme tady přijít takovou zprávou o, nelegálním, o boji proti nelegálnímu obchodu a pak vypracovat z toho závěry. Zakomentovali jsme více jak 10 tisíc podobných případů jde právě o tento boj eh, proti nelegálním obchodu. Eh, nebudu tady přicházet do detailních informací o tom, jak eh, to ve Větnamu přesně probíhá. Někteří z vás možná už znají některé případy, ke kterým došlo v minulé době. Celní zpráva v Hanoji zabavila tři tuny z lonoviny a my získáváme eh, různé eh, informace eh, o tomto. Víme například, že má přijít další zásilka do Větnamu. Má to být ještě více tun z lonoviny. A je to stejná situace Uh, uh, je to pangolíny, který se hovořilo, eh, jsou to eh, zvířata, která eh, procházejí z Větnamu, je to transitní země, přicházejí do Větnamu z různých zemí a stejná situace se vztahuje k jiným druhům. Jsou to příliš malé druhy některé, abychom je uviděli, ale tygři, tygři, Ehm, přicházejí z jiných zemí, z azijských zemí, ehm, jsou připravováni do Větnamu ehm, a mohou skončit potom v, v hrnci. Takže eh, to nám, my vidíme, že Větnam ještě musí odvést spoustu práce, protože jsme zemí spotřebitelů Máme velkou síť pro boj eh, proti legálnímu obchodu. A eh, hovoříme tady o eh, CITES. Musím říct, že v roce že je tu spousta zemí, které spolupracují s větnamskou vládou, ale zatím se neudělalo nic, abychom se konkrétně postavili tomuto problému. Snažíme se e, už věnovat těmto otázkám víc jak deset let a uvědomuje se, uvědomuje si že Větnam ještě má nedostatky v oblasti vymáhání. Učinili jsme určitý pokrok. Náš premiér podpořil jednu směrnici a máme také Eh, eh, zákony, které vstoupí v platnost. Takže spousta pozitivních věcí se tady děje, ale zároveň eh, vidíme, že je tu spousta překážek před námi ve Větnamu. První věc, kterou bych ráda zmínila to jsou, to jsou e, zákony. Máme slabý zákon, některé části zákona jsou velice e, správ, ne, slabé, ale máme tady e, úřady pro vymáhání práva a ty ne, nevidí tento, tyto aktivity jako závažné aktivity. Takže toto je náš problém. Další věc, kterou bych ráda zmínila, je Problém před kterým stojí naši státní zástupci. Eh, máme tady agenturu pro vymáhání práva, která eh, spolupracuje s policejními eh, jednotkami. Když někoho dopadnou, zachytí, pak jsou tyto produkty nebo druhy zabaveny. Ale to je jen samotný začátek. Musíme se snažit vysledovat celou tu síť eh, musíme být schopni identifikovat ehm, a ehm, takže toto je jedna změn, před kterou právě teď ehm, stojíme. Eh, jde o vyplnění eh, zákona. Tady vidíte na slajdu, že velkým problémem Eh, je, eh, bylo naše vyšetřování před dvěmi lety. Eh, měli jsme velmi málo informací a zjistili jsme, že to bylo 10 tisíc želv, mořských želv, které byly zachyceny, zabaveny v Větnamu, to bylo v roce 2014. Jak vypadá situace teď? Máme říjen 2016 a tato ještě pořád tyto pachatelé nejsou ve e, vězení, takže je to veliký problém. Snažíme se tyto věci vyřešit e, s vládou. E, to je taková velký, velký test pro větnamskou vládu, protože vláda se opravdu snaží ochraňovat volně žijící živočichy, ale musíme přemýšlet, jak se postavit těmto sítím. A další otázka Další věc, na které pracujeme teď ve Větnamu, snažíme se zastavit eh, no, mm, vymicování, vymírání těchto ohrožených druhů. Krokodil ve Větnamu je spousta lidí, kteří eh, eh, kteří vědí, že takové legendární zvíře. Lidé říkají, ano, to je skvělé pro další vývoj, ale ve skutečnosti to vypadá jinak. Tyto, tyto zvířata jsou divoká zvířata, i tady nebezpečí, že budou vymícena. Jde ochranu ohrožených druhů, jako tady. To je eh, tygr, který tygr může být um, eh, chován pro eh, určité účely, ale když eh, tyto tygry, tyto tygři musíme ochraňovat, jsou ale určité podniky nebo společnosti, které také smějí dovážet nové tygry z jiných států a to bylo právě téma, které jsme chtěli prezentovat, protože některé státy EU to možná ani nevědí. Ty poslou eh, tygry těmto soukromníkům eh, ve Větnamu a eh, myslí si, že se drží pravidel umluvit CITES. A responsibility because in the in the in the FTA it also mentioned about that one. A ráda bych přešla k tématu sociální zodpovědnosti podniku. Dnes podniky musí pracovat a spolupracovat i s neziskovými organizacemi, které se zabývají eh, problematikou těchto eh, zvířat Máme zde několik příkladů této spolupráce, přesto však musím říci, že z hlediska podniku musíme konstatovat, že existuje rozdíl mezi velkými podniky, e, západními, které jsou připraveny na to, že E, budou odpovídat tedy požadavkům ochrany volného života. Potom jsou tu malé podniky, hlavně ve Větnamu, e, které jsou v e, naprosto jiné situace, nemají prostředky na to, aby se takto chovali. Takže nemohou sledovat ani tato různá nařízení. Zde například máte příklad produktu, který byl který je vyroben na základě zvířat, těchto volně žijících zvířat. Eh, v současné době tedy máme tuto šanci v Větnamu, abychom zlepšili ochranu těchto divokých zvířat. První věc je, eh, že existuje zákon o ochraně lesů. Je to velice důležitý zákon, eh, který je vlastně základem právnicky řečeno celé té oblasti ochrany volně žijících zvířat a volné, volné fauny. Máme zde také nový trestní zákonník, který vstoupí v platnost eh, příští rok a posílí potom i sankce eh, na ty, kteří by porušovali tyto zákony. Smlouva o volném obchodu eh, jistě i nabídne nové možnosti, jak eh, vylepšit národní legislativu eh, v oblasti tedy ochrany tohoto životního prostředí a těchto volně žijících živočichů. Ostatně ty eh, dobrá praxe a zodpovědnost sociální těch podniků mohou, eh, mohou být podpořeny ve Větnamu eh, tím, že se na tom bude podívat, podílet i místní neziskové organizace, které budou moci sledovat to, jakým způsobem se toto uvádí v praxi. Děkuji mnohokrát, děkuji vám mnohokrát za to, že jste nás uvedla do situace ve Větnamu. A naším dalším řečníkem je Phil Coachman, eh, který zastupuje DHL Spojeného království a Irska a který eh, vytvořil eh, Task Force v rámci Pařížské deklarace pro potírání ilegálního obchodu s volně žijícími druhy. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, já tady zastupuji CODHL DHL Express a jsem velice šťastný, že tady mohu s vámi být. E, ten problém mm, e, byl vysvětlen již předřečníky naprosto zřetelně. Já si myslím, že každému je jasné, že eh, toto je opravdu mm, nešťastná situace v současné době. O čem budu hovořit tady je, že vám eh, eh, vylíčím několik zkušeností, které jsem měl já na základě spolupráce se specifickými skupinami, na základě specifických iniciativ a na eh, upozorní na věci, které se DHL kolektivně podařilo a myslím si, že to skutečně znamenalo pokrok v této oblasti. Já osobně se domnívám, že vůle něco udělat s tímto problémem a také trpělivost je velice důležitá, ale vidím to všude. Je to velice dlouhá cesta, která před námi je, kterou musíme urazit, ale musí to být v té rovnováze. Musíme to udělat proto, abychom zachránili planetu a když celá řada expertů je velice pesimistická v této oblasti, ale to není důvod k tomu, abychom podlehali pesimismu i my. Jedna z iniciativ, které byly nastartovány eh, v rámci různých charitativních projektů, mm, tedy několik aktivit, kterých jsem se účastnil. Já, to bylo například založení eh, takové task force ve, spojených, eh, ve Spojeném království George Jensen Wildlife v Tanzánii, organizace, která se snaží naprosto eh, znovu vybudovat rezervaci na severu Tanzánie. Další iniciativa, do které jsem byl osobně zapojen jako někteří předřečníci, bylo sjednocení nebo jednotní pro eh, volně žijící eh, druhy to United for Wildlife je skutečně příkladná iniciativa, která zvolila mm, velice zacílený přístup. A sice dělat to, co můžeme kolektivně dokázat v dopravě, v přepravě produktů eh, eh, z volně žijících eh, živočichů. Tato iniciativa potrvá rok Ehm, teda měla trvat rok, trvá, trvá trošku déle. A jedná se o začlenění přepravního průmyslu, eh, včetně námořních cest. Eh, také jsme spolupracovali s německými poštovními službami a spolupracovali jsme se správci eh, z silnic a s celou řadou nevládních organizací a celních zpráv. A opravdu se nám podařila velká věc eh, prostřednictvím spolupráce s celními úřady v Japonsku a ve Střední Asii. Je to nesmírně úležité. Nakonec se podařilo podepsat deklaraci o nulové toleranci pro přepravu tohoto typu produktů. A to si myslím, že byl skutečně veliký výsledek, s kterým budou asi všichni souhlasit. A další věc, které jsme dosáhli, bylo vytvořit program na sběr dat, speciální program, který byl sepsán tak, abychom mohli sdílet informace, což bě, které nejsou běžně sdíleny strukturovanou cestou eh, s celními úřady v nejrůznějších zemích eh, a s eh, přepravním průmyslem. Moje skupina, ku příkladu, k tomu přispěla a myslím si, že jsme udělali něco, co by se mohlo opakovat, co by mohli přejmout ostatní. A sice my jsme Hm, se snažili eh, spolupracovat s organizací, která má, které využít velikosti naší organizace, která má 500 tisíc zaměstnanců. Jaká byla strategie? Měla tři části. První část vytvořit povědomí strukturovanou cestou pro všechny zaměstnance prostřednictvím vzdělovacích prostředků, školení a eh, vytváření školících programů zaměřujících se na toto téma která tedy předtím, musím říct si upřímně, neměly moc veliký profil. A to tež dělal přepravní průmysl. Eh, druhá věc bylo aktualizace procesu kontroly, protože eh, screening v našem obchodě, jak už řekl můj kolega, předřečník, je velice obtížné provádět screening, prohlížet tedy jeden každý kontejner. Eh, je to nemožné, ale Japonsko eh, má eh, velmi dobré zkušenosti náhodných kontrol přepravovaného materiálu. To, což většinou, tam většinou bývá to pašované zboží a je možné dělat více. Samozřejmě je zapotřebí investic a mít také rengenová zařízení hm, aby se identifikovala a kontrolovala zavazadla cestujících, například na letištích. Eh, čili naši operátoři investovali do tohoto softwarového zařízení, které bude jistě velmi efektivní z dlouhodobého měřítka. A třetí akce, Eh, do které jsme se pustili, je pomáhat tomu, aby se to něco pohnulo v této oblasti. Například spolupracujeme s leteckými společnostmi, když se podíváte na přepravu mm, nosorožců. Eh, my jsme eh, se snažili zachránit dva nosorožce při odpravili jsme je do Afriky, a uče, aby se mohli účastnit toho problému chovu. A e, také se nám podařilo vrátit do Konga gorilí rodinu. E, byla to velmi úspěšná akce. Tigry Austrálie jsme přepravili do lepšího prostředí v Londýně a tak dále. Já tedy nechci říkat, jak jsme báječní a být se v prsu to všechno, co jsme udělali. Chci tím ukázat, že lze něco udělat. Jako přepravní organizace máme-li tu vůli a máme-li tu trpělivost. A co zažíváme teď více než kdy jindy, eh, kvůli této vůli nacházíme větší přepravování nelegálního zboží. Eh, například v příručních zavazadlech se pašují hadi a jiní živočiši. Ale tím, že tady máme rozšířené povědomí, daří se nám také nacházet více těchto nelegálně přepravovaných produktů. Mm. my jsme zvolili velmi koordinovaný přístup a United for Wildlife, nevládní organizace. A když se vám podaří tyto aktéry spojit eh, se zapojením příslušné expertízy a vůle, můžete něčeho dosáhnout. A opravdu toto podle mého názoru je to nejdůležitější. Znamená to eh, spolupráce, sdílení informací, sdílení vědomostí a eh, snažit se eh, být neustále v aktuálním kontaktu, ale také bdít nad aktuální přepravou. A myslím si, že třeba, aby každý ve své oblasti pro to udělal co nejlepší. Děkuji mnohokrát. Další řečník je Michel Owen, vedoucí projektu Roots and Traffic International. Je to monitorovací síť a je to jedna z vedoucích mezivládních organizací. Nevládních organizací. Prosím, máte slovo. Máte. Děkuji, pane předsedo, děkuji za eh, váš eh, úvod o tom, co jste řekl o dopravě. To mi trošku ušetřilo pár minutek. Jak bylo řečeno, jsme vládní organizace, která se zabývá obchodem a to znamená jak legální, nelegální obchod s ohroženými druhy, s volně žijícími druhy. Když se podívá na obchod a celou obchodní, na politiku, tak eh, bychom měli poznamenat, že obchod těchto, mezi těmito produkty je legální, všichni z toho profitujeme, ať je to, jsou to potraviny, nábytek, oděvy a podobně. A také bylo řečeno, eh, bylo zmíněno CITES, eh, to je umluva, eh, která kontroluje tento nelegální no, obchod s divoce rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy. Jsou tady požadavky v rámci této umluvy, které mají kontrolovat legální obchod. A víc jak 45 tisíc druhů, které jsou tady na seznamu, to je požadavek povolení výbo, dovozu, vývozu a reexportu těchto druhů. Bohužel jedna z výzev, které této, kterou stojí tato umlava, je, že tyto povolení byly eh, špatně používány a mají nesprávnou dokumentaci, která je k ním připojená. A toto eh, se stává velkou výzvou, když se pokoušíte zabránit využití ehm, těchto hm, legálních eh, obchodních systémů, které jsou zneužívány pro nelegální obchod. Podíváme-li se na nelegální obchod, tak teď vidíme, že je tady, že tady máme top čtyři trhy, kde se odehrávají kriminální aktivity. Můžeme se dohodnout na tom, že to je, je to více jak 320 miliard dolarů ročně a jsou to, to všechno organizováno, je to zločineckými sítěmi. Um, Ehm, také třeba jako slonovina, ehm, rohy nosorožců a ostatní eh, druhy, které jsou velkým problémem. Ehm, dotýká se to mnoha druhů, které jsou například převáženy z Afriky do Asie, z Asie do Asie, ale také eh, do Evropy a do Spojených států. A také přicházejí druhy z Jižní Ameriky. Growth of this problem podíváme na to, jak narůstá tento problém a jak jsou propojeny vzájemně tyto zločinecké organizace, tak spousta vlád činí kroky a zavázali se. A v posledních dvou letech mm, se Spojené státy přišly s národní strategií, eh, která je zaměřená jak lokálně, tak globálně, globální boj proti tomuto nelegálnímu obchodu. 42 zemí se zavázalo eh, věnovat se této otázce nelegálnímu obchodu, podepsali takové prohlášení. Evropská unie sama také přišla se svým akčním plánem, který se věnuje převážně eh, lokálním globálním otázkám. předešli řečníci už zmínili United for Wildlife, Buckinghamská deklarace. Ehm, jsou tu závazky ze soukromého sektoru ehm, a mm, angažovanost spustit se do eh, konkrétních kroků. V dubnu tohoto roku ehm, to byli eh, členové, více jak 240 různých leteckých linek jednomyslně přijali usnesení eh, pro boj proti nelegálním obchodu. Chtějí se tomu věnovat v rámci svého systému eh, doprava, dopravní sektor, eh, tady máme partnerství s vládními, nevládními organizacemi, s různými společnostmi a snažíme se snížit možnosti využívat dopravních řetězců pro nelegální obchod s ohroženými druhy. A toto vlastně bylo eh, provedeno tak, abychom napomohli soukromému sektoru, aby mohl narušit jakékoliv eh, eh, zneužívání jejich systémů. Takže hledáme způsoby, jak zaprvé jim poskytnout data a informace, která potřebují mm, pro to, aby mohli zlepšit své systémy Dále eh, se, eh, tady máme takové společné eh, práci, chceme mm, poskytnout v podporu těmto společnostem, tak aby se mohli věnovat těmto problémům. Poskytujeme různá školicí opatření nebo podporujeme je při, při budování kopacit, snažíme se revidovat určité politické oblasti nebo změnit je, tak aby mm, a, a také zvyšujeme povědomí o tomto problému. A musím říct, že toto je jedna z iniciativ, které mm, eh, se, kdyby se nevěnují agentury pro vymáhání práva, toto spíše dělá soukromý sektor, který nemá tyto věci k dispozici. A když se podíváme na dopravní dodavatelské řetězce, tak uvidíte, proč ta implementace je tak obrovskou výzvou. Eh, je to velmi komplexní systém, je to spousta aktérů, kterých se to týká, prochází to mnoha zeměmi a mm, jsou tu i celní zprávy, zaangažované policie, ale také celá řada dalších aktérů, kteří nemají eh, tyto pravomoce eh, vymáhací. Podíváme-li se na příklad příklad eh, leteckého, eh, sektoru leteckého provozu. Tady máme potenciál eh, možných nelegálních převozů ehm, ehm, pasažer třeba má různé možnosti, jak to udělat. Může toto buď mít ve svém těle nebo ve svém zavazadle skryto, nebo to může přelodit, převodit, vést jako náklad. Ehm, a toto všechno tady se snaží zabránit tomu, aby byl vysledován všemi možnými způsoby. Děkuji. Tato dáma se pokoušela eh, propašovat vajíčka eh, na svém těle, snažila se eh, vyhnout detekci skeneru a vidíte, tady má tento top, tak to vypadá, vůbec nevypadá podezřele. Ale tyto sítě také disponují sofistikovanějšími technikami Ehm, mají eh, různé eh, možnosti, jak ehm, nést, ehm, nosit eh, zboží a jak se vyhnout této detekci, takže to vypadá, že sebou vezou normální věci, normální náklad. Toto bylo trošku méně sofistikované. Toto je mm, taková, byl, byl uspán tento tygr, dostal se mezi hračky a snažili se tito lidé vyhnout se tomu, aby byly vysledováni skenery. A ještě méně sofistikovanější bylo, byla zásilka slonovy suroviny. A ta, mm, ta množství, eh, objem sloviny mm, a mm, tady vidíme, jak je komplikovaný může být tento systém. A toto je zase další výzva, když se bavíme o tom, jak se postavit tomuto problému. A podíváme-li se na možnosti detekce, vysledovanosti, eh, tady jsme mluvili o rentgenových systémech. Mm, jedna z výzev je eh, takové mm, seznam priorit a pro eh, celní zprávu nebo mm, bezpečnostní jednotky. Tato sestavení priorit je velice důležité pro to, jak zabavit zboží nebo vysledovat zboží, které by mohlo být rizikem pro bezpečnost. Ehm, a tento problém wildlife nenutně spadá do této kategorii, protože když to prochází skenerem, ehm, tak eh, eh, to může být zachyceno jako taková černá vlaječka, černá vlaječka. Ale když se podíváte na eh, ten obrázek vpravo, tak to nutně nemusí zvýšit nějaké nebo při, nás naplnit obavami protože tady se podíváme na tu zelenou oblast. Tento typ informace nutně nemusí být něčím, něčím co, co upozorním ty, kteří dělají skeny. Tady máme případové studie, eh, které jsme poskytli sektoru průmyslu, aby eh, eh, viděli, jak je jejich systém zneužíván. Jsou tady triky, které používají lidé pro to, aby mohli obejít určité kontroly, bezpečnostní kontroly a aby utajili to, co mají ve svých zavazadlech. V těchto případech Tady máme příklady mm, několika různých eh, tras, které byly využity, aby se eh, tito lidé vyhnuli kontrolám. Například eh, jsou to přístavy, které mají menší bezpečnostní kontroly, mm, nebo jsou to eh, v případě tzv. ztracených zavazadel, kde ten eh, pasažér si chce se vyzvednout ten, to zavazadlo později, nebo jsou to zavazadla, eh, která jsou popesána nesprávným způsobem. Mm, a pak jsou to zavazadla, která procházejí kolem, až ten, ten pasažér najde okamžik, kdy ty bezpečnostní kontrola není úplně účinná. Jeden z takových příkladů se nastal, když bylo známo, že policejní psy se nejsou na letišti a bylo toho využito. Hm, přeskočíme pár slajdů. Takže, jak jsem už, eh, jak už řekli někteří předřečníci, eh, zvyšování povědomí důležité ehm, a jsou tu jiné iniciativy na letištích. My se pokoušíme ehm, eh, zvětšit povědomí v samotném eh, sektoru průmyslu. Jsou to různá školící opatření, materiály poskytujeme a jak toto povědomí roste, tak je tu poptávka po větší množství informací. Ehm, pochopení eh, toho, jak komunikovat s agenturami pro vymáhání práva, to je něco, co je také požadováno. A často slyšíme, eh, že přesto, že mm, je to něco věc pro tyto, je to záležitostí pro tyto agentury, eh, tak eh, chybí kontakty, soukromý sektor potřebuje tyto kontakty a často tady nejsou. Základní informace, jako třeba telefonická čísla, tady nejsou k dispozici. A dále jsou to zdroje informací, které jsou, které mm, jsou k dispozici, ty by se měly předávat dál. Soukromý sektor mm, tady mm, často pracuje s nedostatečnými informacemi, ale měli by vědět, z koho kontaktovat a jaké zdroje jsou k dispozici, aby napomohli jejich práci. Jeden z dalších aspektů je podívat se na rizika, kterými před stojíme nejde jenom to, nejde o to jenom z pohledu druhů, ale také eh, z hm, hlediska hm, zdraví, eh, tedy eh, pře, když něco transportuje na svém těle nebo když to máte ve svém zavazadle, to nespadá nutně do našich do těch požadavků. Když se přenášejí takováto zvířata, tak to může eh, také vést k přenášení různých eh, nakažlivých chorob. A pak tady máme i eh, případy, kdy jsou to třeba nebezpečná zvířata nebo jedovaté látky a toto také představuje riziko. Takže klíčovým aspektem, eh, který tady vidíme, mm, je eh, požadavek o větší sdílení informací mezi soukromým průmyslem a agenturami pro vymáhání a také reciproční sdílení informací eh, o tom, co už se děje ale také mm, zmírnění toho nelegálního boje a mm, tak, aby tyto agentury mohly učinit kroky proti tomu, proti tomuto. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a naším posledním řečníkem je pan Van Duin. A sice je to ekolo, koordinátor Interpolu odpovědný za ekologickou bezpečnost eh, se zaměřením na zločin. Děkuji mnohokrát. Mm, eh, máte schopnost vyslovovat holandská jména je to velká výzva pro vás, musíte-li citovat tedy a jmenovat. Takhle jméno já jsem velice rád, že s vámi mohu být a mohu zde hovořit za Mezinárodní organizaci Interpol. Eh, já jsem sebou měl ještě jiné obrázky, které vlastně doplňují obrázky Michela. Eh, když jsem pracoval v Rotterdamské poli, u Rotterdamské policie, a bojovali jsme proti pašování, eh, eh, tak se obchodovalo eh, se s opták. kteří pašovali části zvířat ve spotkách. A my, a my jsme se ptali, proč něco takového toho dělat. My jsme znali toho pašeráka, protože pašoval taky drogy. A Mm, on mi říkal, eh, řekl, eh, to přináší větší zisk, dostanu 6 tisíc euro za kousek a když mě chytí, budu platit pokutu 500 eur. A bylo pašování eh, jednoho druhu ptáků. Interpol Eh, operuje eh, v mnoha eh, zemích a pracuje na poli potírání mezinárodního terorismu a mezinárodního zločinu až do roku 2014 podle programu, ekologického programu OSN se zvýšilo povědomí o ekologické kriminalitě, která se zvýšila o 26 Probíhá hodně diskuzí o tom, kolik peněz je tam a jaké informace využívají od 91 do 250 miliard eur. Eh, tady máme zisk z těchto zločinných kriminálních činností je třeba pomáhat eh, rozvojovým zemím, abychom jim dopomohli k politické stabilitě a hospodářskému rozmachu zatímco mezinárodní zločin dělá vše proto, aby generoval profit a ničí ekologické systémy v těchto dotyčných zemích. Ohrožuje nejenom životní prostředí, ale také legitimní obchod a trvale udržitelný rozvoj a narušuje také globální mír a bezpečnost v celém světě. Eh, protože jednotlivé druhy zločinů se zvyšují. Nejenom třeba příklad toho individua, o které jsem se zmínil, ale máme tady přímo velké mezinárodní zločinecké sítě. Eh, díky vysokému eh, profitu je úroveň obchodování se zvířaty rovná obchodu s drogami a kyberzločinnosti je tady propojení i k terorismu. E, je to skutečně propojeno s terorismem, máme ne, že bychom tady měli proto spoustu důkazů, ale víme, že to je propojeno. E, Eh, a proto je nesmírně důležité podívat se na tuto otázku v globálním politickém a policejním kontextu a zacílit tento problém je důležité pro všechny státy. Eh, v roce 2015 jsme dělali takový průzkum v každé zemi naší členské. Máme informační kancelář, která sbírá data a odpovědi, které jsme nazbírali v roce 2015, ukázala, ukázal, že ekologický zločin a jeho potírání je prioritou. Více než 80 zemí tak udalo je důležité podporovat jednotlivé státy eh, ve vymáhání práva v této oblasti. Není možné potírat eh, tyto ekologické zločiny na úrovni národní. Je třeba spojit své síly na mezinárodní úrovni a z perspektivy policejního úředníka jistě si dokážete představit, když máme eh, případ nějakého vraha, tak tady nemusíme být propojeni s spoustou úřadů. Jistě je tady případ, vy se spojíte s vyšetřujícím soudcem, ale eh, v oblasti ekologického zločinu tady je tolik eh, kompetentních organizací, s kterými je třeba spolupracovat včetně s posílenou spoluprací jednotlivých států. Eh, Interpol se snaží zapojit podle pokynů OSN veřejný i soukromý sektor. Je třeba také prosazovat a zohledňovat toto téma v příslušných uzavíraných dohodách. Tyto Dohody eh, umožňují také Interpolu spolupracovat a rozvíjet eh, široce založené programy a zlepšit přístup k platformách, jako je globální ekologická platforma. Je to multidisciplinární a multisektorové partnerství, které může do pomoci dosažení našich cílů. Už tady eh, bylo řečeno, jak spolupracují celní zprávy. Stejně tak začínají spolupracovat policejní orgány eh, v oblasti potírání zločinů, v oblasti volně žijících druhů. Eh, před několika týdny jsme zrovna měli takovou akci. Máme pět partnerů Světovou celní unii, eh, organizaci UNICI spolupracují O OCU OSN a spolupracujeme také se Světovou bankou, abychom eh, posilovali eh, potírání tohoto jevu jak na globální, eh, tak na nižší úrovni tím, že už se spolupracujeme s jednotlivými státy od roku 2017 do roku 2020. Eh, proto jsme vypracovali plán, který byl předložen mezinárodnímu společenství, aby jsme rozšířili eh, a dosáhli lepších výsledků než dnes Eh, nejsme schopni prezentovat všechny tyto výsledky, ale celá řada eh, z těchto akcí byla mm, financována eh, z prostředků uvolněných Evropskou komisí prací a, znamen, a výsledky byly dosaženy díky koordinačním postupům eh, při eh, odhalování celého dodavatelského řetězce. Celá řada řečníků už upozornila na to, jak významné to je, jak důležité to je. Je třeba sbírat údaje, data by, po, během celého dodavatelského řetězce a vyměňovat si tyto informace. Eh, také je třeba eh, zhotovovat přehledy o tom, kde se právě nacházíme, jaké akce je třeba eh, vyvinout. Interpol, VTO a partneři se snaží spolupracovat na těchto ambiciozních programech až do roku 2020. Celý ten program byl již prezentován a bude představen i v listopadu dalším společenstvím. Naše partnerství umožňuje spolupráci eh, s jinými organizacemi, vytváříme sítě a toto partnerství chce být přístupné pro všechny, i pro lidi pracující v přepravní oblasti, aby nás mohli informovat o kriminálních aktivitách. Jistě si dokážete představit, že ne vždy je snadné eh, pro eh, třeba lidi v přepravě vědět, na koho se obrátit. A proto je třeba spolupracovat i s národními zástupci velice úzce eh, vlády, organizace vymáhající právo, musí přispět ještě více k tomu, abychom čelili ekologickým výzvám. Aktivně jsme zapojeni do potírání ekologické kriminality ve všech jejich podobách. Podíváme se například na nelegální rybolov v, azijských zemích. Eh, také pracujeme ve vytváření kapacit v potírání korupce pro eh, bo, a, účastníme se boje proti odlesňování. Eh, také Eh, také jsme aktivní eh, v oblasti obchodování se dřevem. V posledních letech se nám leco podařilo v této oblasti. I tady musíme však leco zlepšit. Naše intervence týkající se právního postupu eh, znamenají, že musíme stále vytvářet sítě, ale musíme se spojovat s celními zprávami a s nevládními organizacemi. Máme tady systém SENCOM, to je systém pro výměnu informací, máme tady jiné mezinárodní organizace a nevládní organizace, které se snaží pracovat eh, v oblasti přepravy. Musíme sbírat informace ze všech možných zdrojů, abychom tyto informace poskytovali uh, Eh, orgánům činným v trestním řízení a vymáhající právo. Eh, je třeba organizovat také kampaně v této oblasti. Pokračujeme eh, snaze zvyšovat povědomí týkající se nelegálního obchodování jednotlivých druhů. Jistě už jste o tom slyšeli, ale my se snažíme, to chci znovu zdůraznit, zvyšovat povědomí. Mnoho policejních složek má jiné priority. Eh, bojují proti obchodování s lidmi a to je samozřejmě ta největší priorita, ale proto je tak obtížné, abychom udrželi i tuto prioritu, kterou by měl být eh, ekologický zločin. Vytváření kapacit je samozřejmě nesmírně důležitá oblast, na kterou se musíme zaměřit. Máme tady již dobrou infrastrukturu pro výměnu informací neformální cestou a toto by mělo být využíváno i nadálo. Můžeme také nabídnout operativní podporu jednotlivým členským státům, což už děláme. Členové naší organizace se snaží identifikovat stále nové oblasti, snažíme se pracovat také transkontinentálně, protože převaděči či nelegální, pardon, nelegální obchodníci s volně žijícími druhy z produkty z nich pocházející e, operují e, takto e, transkontinentálně, čili napříč kontinenty. A je třeba posílit povědomí a také priority trestně právního stíhání a příslušných orgánů, které jsou za to odpovědné. My se snažíme vytvoř, eh, pokračovat v tomto boji za trvale udržitelný rozvoj a mír. The name Dune, it's more or less uh, spelled the same. Uh... Tak, co otázky? Nemo. Děkuji všem našim panelistům za komentář. Myslím, že je to velmi inspirující slyšet o všech těch různých přístupech, které jste zvolili e, zvláště to, co říkal pan Gaučman z DHL, mluvil o tom, jak se angažuje soukromý sektor a tím, že se opírá o tu deklaraci Buckinghamskou. A také jste mluvili o e, zlepšeních. Jak to můžeme schválit, takovouto politiku? Možná bych tady eh, otevřela jednu otázku. Eh, eh, jak to udělat, aby se situace změnila? Ten pán z Interpolu, který je dnes mezi námi, o tom mluvil. Jak to můžeme tuto situaci ovlivnit v terénu? Jaké jsou nástroje, které můžeme využít, tak abychom mohli zvládnout tento problém? Děkuji. Davide, ne? Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem referentům dnešním, kteří nám velmi názorně podali zprávu o situaci. Opravdu bych rád vyslovil chválu eh, za to, jakou práci odvedli. Ono to nebývá na veřejnosti tak oceňováno, jak by to mělo být. Chtěl bych doplnit pár věcí poznamenat to, co mnozí z vás už naznačili. Je samozřejmě velmi důležité a pozitivní, že v té dopravním řetězci eh, eh, u celních um, úřadů, eh, že se do, dochází ke kontrolám, ale přesto bych chtěl naznačit něco, co říkali někteří přede mnou. Problém totiž je v tom dopravním řetězci, že tam už jsou smrt, mrtvá zvířata mnohdy. A měli bychom to pokusit se pochopit toho problému samého kořene. Proto jde o zaangažování státu a nevládních organizací při změně nebo změně e, tohoto pašeráctví. To znamená nová kvalifikační opatření, školení, to určitě je lepší, protože Eh, z mnoha eh, pytláků se potom staří eh, lidé, kteří naopak bojovali proti tomuto, mm, potřebují také správnou výzbroj a podle mého názoru k tomu patří ještě něco, mm, ta pří, příroda má určitou mm, hodnotu a jsou to, je to třeba lov nebo oficiální cestovní ruch. Toto přináší místním obyvatelstvu pracovní příležitosti a další hodnoty a mm, tito lidé pak budou ochotni ochránit přírodu. A mm, je to taková práce osvětová, kterou musíme odvést, protože bohužel mm, často e, se to tady ztrácí nejenom v dopravních řetězcích, ale právě v těch hrncích a v různých jídelníčcích, ať je to maso z Afriky nebo z Větnamu, Laos nebo, Laos nebo Kambodže. A proto bychom neměli na tento prvek zapomenout. Děkuji. Ještě jednou předám slovo odborníkům. Dám slovo hostovi, paní z Větnamu, aby odpověděla na otázky, prosím. Yes, sir. Uh, ano, děkuji vám. Um, Určitě je tu spousta věcí, musíme zvýšit povědomí, musíme začít eh, kvalifikovat eh, lidi, eh, a, tak aby byli si více vědomi toho, že zapotřebí ochraňovat. Ehm, ehm, jsou tu nástroje mm, různé, jak zaangažovat lidi do ochrany ehm, ohrožených druhů, proto máme takové číslo, hotline, telefonické číslo, lidé by měli podávat zprávy o těchto zločinech a Máme také úřady, které se pak musí s tímto, eh, tomto postavit. Ano, ehm, musíme tyto lidi vyškolovat, ehm, tak aby ochraňovali ehm, volně žijící druhy, ale je to otázka vzdělávání a mm, je to taková dlouhodobá investice a proto eh, nejprve pracujeme eh, právě na Snažíme se kvalifikovat tyto lidi, ale toto povědomí o tomto problému se nesmí eh, snížit. Ehm, také je to otázka pro agentury, které vymáhají právo a eh, musíme zvolit správné politické nástroje. Děkuji. Doufám, že toto odpovídá na vaši otázku. Děkuji, pan Kaučman. Ano, dvě otázky tady padly. No, sdílení dat. A můj kolega z Interpolu už se tohoto dotkl, když říkal, že eh, je tu schopnost tyto eh, informace data sdílet eh, mezi Interpolem a jinými organizacemi. A vím, že jsou tady i různé jiné celní zprávy a úřady, které se toto, o to opírají. Takže hm, myslím si, že možné to je a to by určitě byl obrovský silný nástroj, který by mohl být hm, využit Co se týče toho povědomí, my přátelé v Tanzánii a v Keni, eh, Kamázy a jinde, eh, oni jsou přesvědčeni o tom, že starší generace není, není možné změnit eh, že je tady hluboká, hluboce zakořeněná korupce v subsaharské Africe, která <laughs> která by chtěla využít příležitosti, možná to udělají za jejich děti, to znamená, budou to jiné nevládní organizace, které se toho chopí a které se budou soustředovat na školy a učitele eh, této mladší generace. A tady vidím, že eh, to bude cesta. Cesta, mm, eh, kde by se, kterou by se mělo jít. Děkuji, mm, paní Owen. Děkuji, pane předsedo. Ano, k té otázce povědomí, vzdělávání. Zjevně jsou to velmi kritické aspekty a e, souhlasím s panem Owenem, že je to dlouhodobý aspekt. A taky tu je mnoho investic, které e, jsou e, dávány do právě tohoto zvyšování povědomí a do pokusů změnit tyto, změnit tyto nesprávné koncepce. A pak také eh, jde o to, jak lidé kupují tyto eh, produkty a to, eh, to změnit. Jeden z důvodů, proč máme tento, tento soustředěné úsilí z nejrůznějších oblastí mimo agentury pro vymáhání práva, to je právě ten poznatek o tom, že povědomí samotné nezastaví tento problém je to velmi dobře, jsou to velmi dobře organizované zločinecké aktivity, e, proti kterým se musíme postavit z mnoha různých oblastí. A proto e, se, chop, se chápe iniciativy soukromá, soukromý sektor. A je, je to součást takových kombinovaného úsilí a k tomu přistupuje také oblast vzdělávání. Děkuji, děkuji, pan Fanduin. Děkuji. Ano, e, ta otázka kdy, nebo otázka, kdy, do čeho vložit eh, úsilí a zdroje, abychom situaci změnili. Bohužel Nemám odpověď na toto, protože si myslím, že eh, se tím věnovala konference v Londýně, eh, v Kasany a bude to také tématem v Hanoji budoucnu. Budeme se soustředovat na udržitelné život, tak abychom zastavili pašeráctví samotné a to je to, o čem mluvil pan Obermajer. No, to jsou dost eh, zásadní body. Z pohledu Interpolu, tak jsme tady, abychom podpořili právě vymáhání práva, abychom vyšetřovali tyto případy. Pokud budete chtít tuto situaci zlepšit, tak jde o to, aby ty zdroje byly eh, přiřazovány mm, eh, eh, tomu, aby bylo posi- možné posílit tyto mm, organizace, které vymáhání práva, abychom spolupracovali nejenom policie, ale je to i spolupráce policie a um, celních zprávy. Jsou to, budou mít to být společné týmy, takže um, určitě bych tady um, vyzval k tomu, abychom se chopili této příležitosti takové eh, týmy složené z více agentur, které si budou schopny vyměňovat informace z dlouhodobého hlediska. Pak to bude mnohem jednodušší. Děkuji. Děkuji. Tak a tímto jsme u konce naší diskusí. Poděkuji všem, vám všem, odborníkům, zvláště našim hostům, kteří přijeli z Větnamu. Je to dlouhá cesta, uh, ale je to nezbytné, protože legální obchod s volně žijícími druhy bylo uh, předmětem diskuse i v, uh, v rámci EFTA s Větnamem a váš příspěvek byl velice užitečný. Je jasné, že Evropská unie je důležitým trhem a zdrojem destinací a transitním prostorem. Slyšeli jsme o tom e, z zástupce Interpolu že tento nelegální obchod e, s volně žijícími druhy e, stoupá a to není moc pozitivní poselství, kterého jsme dnes slyšeli. Otázka, jak to změnit. A e, jak by mohly být ty vyhlídky pozitivnější, to není moc jednoduchý úkol, ale dnes jsem se z toho poučil, že musíme postupovat koherentně v naší politic, politice. To je hlavní úkol, který stojí před námi. Zvláště otázka e, obchodních dohod a řádné jejich implementace Ehm, jde o správné koherentní uplatňování těchto, nebo naplňování těchto eh, obchodních dohod, ale také se to týká soukromého sektoru, ehm, public-private partnership a iniciativ podniků, takže aby mohli pracovat ruku v ruce. A pak jsou to ehm, možnosti, jak zvyšovat to povědomí, jak na veřejnosti, tak eh, někdy i u některých zástupců nebo úředníků to je velmi důležité a mně je naprosto jasné, že když se podíváme na ty obrovské výzvy, před tím stojíme na hranici přístavech evropských, tak eh, potřebujeme větší kapacity pro naše celní eh, úřady. To je jisté. Lepší možnosti kontrol, lepší koordinace. Tak, abychom mohli učinit velký krok proti, boji proti nelegálnímu e, obchodu s volně žijícími druhy. Tak, budeme se tohoto držet. E, pak přijde zpráva MMA Clark. Clarkin e, to v listopadu 28. 29. listopadu. A myslím, že výbor si je mm, vědom tohoto tématu o obchodní dohody do budoucna. Měli bychom být trošku lépe připraveni, než tomu bylo v minulosti. Tak ještě jednou děkuji mnohokrát, přeji vám hodně úspěchu a tento bod pořadu jednání jsme teď můžeme uzavřít. So, now we are going to item 10 of our... A teď máme bod 10 v pořadu jednání. A to je vládní FC, FC a předávám okamžitě slovo našemu pravodaji Emanuel Moralovi. Prosím. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo, budu velice rychlý, protože chci nechat místo také ostatním kolegům. Podívat mě se na stejné diagnostice. Evropa potřebuje injekci investicí, a to investice veřejné i soukromé, a to my všichni nazýváme Junckerovým plánem. A v tomto rámci žádáme po komisi, aby vydala svůj názor k tomu, Eh, co ohlásil nový předseda Evropské komise, který řekl, že chce, eh, chce dodat tedy i externí rozměr eh, těmto investím. Jedná se o projekty hlavně pro Afriku a pro blízké země. Já vám navrhuji, pokud jste s tím zajedno, že bychom podpořili tento plán s tím, že by eh, splňovalo také některé podmínky, které my eh, vytyčíme. Jenom rychle. Několik bodů. Především FSI musí eh, sloužit k financování doplňkových projektů, totiž těch projektů, které jsou odvážné, které jsou inovativní. Jedná se hlavně o přenos energií a pro digitální trhy druhý bod, ty Jedná se o, eh, o dispozitiv, který má být účinný a je třeba, je tady deset eh, členů českých států, které se k tomu připojí a pak se jedná o země třetí, například Čína. Je třeba, abychom zcela jasně napsali, bíle na černém, že Čína má v úmyslu přispívat do tohoto fondu, ale že komise se zaváže v této souvislosti, nebude Číně přiznána žádná kompenzace je to třeba upřesnit. A třetí věc, že ty malé a střední podniky, to se týká toho, zdá se, že v tom Junckerovu plánu eh, tyto malé a střední podniky fungují víceméně dobře. Já myslím, že to je případ Francie, ale i Itálie a představa by byla, že by se ještě dále podpořili a že by se vedly tyto podniky k větší internacionalizaci a posílala se tedy eh, úloha Evropského centra pro investiční poradenství a měl by podporovat hlavně export. A dále, a tady tím skončím, je třeba tedy podpořit i externí rozměr. Tento eh, fond by se měl soustředit také na Afriku a na eh, sousední zemi. Jedná se o 44 až 48 miliard eur na investice v Africe a v sousedních zemích a já si myslím, že tyto investice by měly uh, Eh, mít vztah k projektům, k těm investicím, které již existují. Eh, to jsou investice eh, Evropské banky. A jsou to investice, které by měly udržovat zásadu adicionality a měly by být určeny na rizikové a na malé projekty. Jedná se o to, že tyto země by měly, že těmto zemím bychom měli pomáhat a ne na nich profitovat. to tedy patří do té perspektivy rozvoje. Jenom v rychlosti tedy jsem toto předložil. Rád bych, vás, rád se, rád bych poznal také návrh stínových zpravodajů a rád si vyslechnu všechno, co máte k tomuto návrhu. Je to sice velice krátký uh, návrh, je nicméně důležité, abychom e, se podíleli na tento úmysl Evropy ještě více investovat, abychom byli připraveni na zítřek. Děkuji vám mnohokrát. Prosím. Děkuji. Gostaria de dizer que muito. Děkuji. Především bych eh, chtěl říct, že souhlasím s tím, co řekl zpravodaj. Myslím si, že Evropský fond pro strategické investice by se měl zaměřit hlavně na eh, ten průmysl, který vytváří hodnoty, přidané hodnoty a eh, který posiluje ekonomiku a tím se tato ekonomika stává kompetitivnější. Ale ještě bych dodal, že bychom měli zdůraznit ještě více eh, ten rozměr veřejný. A druhá věc je důležité, abychom zaručili eh, možný příspěvek ze strany Číny. To samozřejmě by nemělo znamenat, že by za to měli něco dostávat, nějakou kompenzaci. To nesmí být tímto podmíněno. Takže pokud je třeba tedy udržet tržní ekonomiku při respektu tedy obchodních všech eh, norm. Je to evropský model, který je třeba udržet. Předseda Juncker ve svém eh, hovoru o stavu Unie zdůraznil eh, nezbytnost a nezbytnost vzít v potaz ten externí eh, rozměr, který by měl vyvážit ten rozměr interní eh, FEFSC. Všechny projekty by měly být transparentní a zcela rigorózní a měly by sloužit eh, podnikům a je třeba tedy dále mít i na paměti úlohu toho no, výboru pro investice. Náš výbor si musí uvědomit, že malé a střední podniky eh, jsou 90, představují 95 evropské ekonomiky, jsou tedy páteří evropské ekonomiky. Jak to řekl eh, již předseda Juncker, a musíme se soustředit na tři základní prvky. Internacionalizaci, na uh, sladění legislativního rámce a potom uh, mezinárodní rozměr. Co se týče obchodní politiky, tak zde je třeba dosáhnout větší uh, rovnoměrnosti, co se týče geografického rozmístění a je třeba vzít v potaz také rozdílnou úroveň ekonomického rozvoje v evropských zemích a v třetích zemích. Dále fond, fond by se měl řídit také logikou komplementarity. E, vzhledem k tomu, jak se financují fondy ve, strukturálním, ve strukturální oblasti. Možná to je ta hlavní sázka pro Evropu, takže bude důležité pro nás, abychom postupovali tak, že toto bude jedním z hlavních cílů e, tohoto e, fondu. To je ten externí eh, rozměr, ta obchodní politika a také sociální aspekty. Sociální aspekty jsou přidanou hodnotou eh, v podnikovém rámci. A poslední bod, o něm se chci zmínit, je to, že eh, parlament má mít zásadní roli při vypracování, uskutečňování, budoucího uskutečňování a vypracování této strategie. A v této optice já také potom předložím své pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, za EKR, pan Lunc. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji za jeho dobrou práci, kterou již vykonal eh, jako skupina EKR, můžeme sdílet ty hlavní zásady, které jsou obsaženy v navrženém stanovisku, eh, zejména odstavec 3 týkající se internacionalizace malých a středně velkých podniků. I pro nás je to priorita. Eh, rád bych zdůraznil roli Evropské investiční a poradní pomoci Mm, já jsem byl stínovým zpravodajem eh, v Ekonu pro tuto oblast a bylo to něco, co jsme hodně diskutovali, pak to bylo staženo a teď je to znovu na stole a myslím si, že to je dobrý krok ku předu. Eh, za druhé můžeme rovněž souhlasit eh, s externími prvky fondů, které teď jsou na stole, protože to také v souladu s naší politikou týkající se mezinárodního rozvoje a týká se to také pomoci v rozvoji a je dobré přesunout ty peníze taky do inkluze soukromého sektoru. To je velice zajímavý e, vývoj, e, protože soukromý sektor se kromě nevládních organizací a oficiálních úřadů stává opravdovým partnerem ve vypracování strategií pro dosažení trvale udržitelného rozvoje i v plánovacích eh, programech a záměrech v PPP spojujících tedy soukromé a veřejné investice a to jistě zlepší účinnost těchto programů. A poslední připomínka, kterou chci udělat, to je něco, co postrádám v návrhu a sice propojení mezi těmito investicemi a také naší eh, evropskou migrační politikou. Musíme tady mít větší dopad na klíčové oblasti, jako je podpora při readmisi a při uzavírání dalších readmisních dohod. Kdyby toto bylo začleněno do dohody, bylo by to, do, do toho návrhu bylo by to dobré, předložíme to jako pozměňovací návrh a budeme rádi spolupracovat na tomto stanovisku, eh, které představuje představuje dobrý vývoj evropských politik. Děkuji mnohokrát. A teď Johnny Jarro skokil. I think I'm actually the shadow. Zatistínová zpravodajka, to je ta druhá židle. Tak, každopádně děkuji zpravodaji. Vítáme vaši zprávu. Zvláště se nám líbí to, že říkáte, že aktivity EFSI by měly být kompatibilní s cíly Evropské unie a vlastní externí a také by to Eh, mělo, se, bychom se věnovat příčinám migrace. Já bych tady nesouhlasila s kolegou z EKR, protože si nemyslím, že bychom měli používat FC k tomu, abychom uzavírali do, mm, nějaké eh, dohody eh, remisní, ale jestli využijeme FC, a tak jsem to pochopil slov zpravodaje, měli bychom se spíš podívat na příčiny migrace, chudoby, nedostatek perspektivy, hlídek a podobně. To by asi bylo udržitelnější řešení, než to používat jako nástroj takového pro, pro admis, admisi. A pak velmi souhlasím s návrhem zpravodaje, že mm, eh, budoucí aktivity asi by měly být eh, doplněny principem eh, mm, kondicionality Adicionality a mm, e, myslím si, že to by také bylo možné e, tady pak realizovat menší projekty. Ano, s tím naprosto souhlasíme. E, chtěli bychom to ještě více toto znění podpořit a to by mělo být také v souladu s politikou politické koherentnosti. Dvě oblasti, kde tolik ještě nesouhlasíme. Na jedné straně otázka Číny, protože Komise už jasně řekla, že eh, toto bylo eh, z toho vyňato, takže mm, bych eh, ráda řekla, že, na, že Evropská unie a kteří v členských státech jsou velice aktivní v mm, investicích do azijské infrastruktury, mm, bank a podobně. A teď se chce výjmout z toho jedna věc, ale pak je tady ještě druhá stránka věci. Mm, takže mm, nadále jsme o tomto přesvědčeni. A pak je tu eh, otázka internacionalizace malých a středních podniků. Určitě musíme eh, podporovat tyto podniky, ale jak přesně? Pokud budeme chtít, eh, měli bychom přesně říci, jak to má fungovat, protože mm, jde o to, jak je si koncipováno, jak rychle je možné uvolnit velké sumy peněz a to často eh, nutně nejde ruku v ruce s tím, jak fungují typické malé a střední podniky a může to být také eh, riziková věc. Takže tady bychom za to dali otazník, za ty dvě otázky, ale každopádně děkuji panu zpravodaj. Pan Takula, prosím, za Alde. Okay, thank you, Chair. Yeah. Děkuji, pane předsedo. Can't be, unfortunately, today here, so pan kolega tady není, tak mě požádal, abych řekl něco jménem Alde. Paní kolegyně, rád bych poděkoval zpravodaji za práci. Vyrá se ve správném směru. Evropský fond pro strategické investice byl vytvořen před um, více než jedním rokem Eh, jeho globální výsledky jsou, eh, jsou velmi pozitivní. Jedna třetina cílů ze 350 eh, miliard jukrova plánu byly mobilizovány pro investice. 62% jsou soukromé investice. Co se týče externí dimenze F, tak bych rád vyjádřil následující. Za prvé, Eh, fondy, které byly mobilizovány EFSI, eh, by měly ehm, podpořit evropské zájmy, růst a vytváření pracovních příležitostí v Evropě. Za druhé, musíme pokračovat a lákat další zahraniční investice a diversifikovat naše zdroje. Neměli bychom být závislí na Číně. Za třetí, udržet si mezi nár, mezinárodní povahu e, malých středních podniků, to je na nejvýš významné. Za e, čtvrté, rozpracovat, e, pracovat na externí dimenzi EFSI, to musí být zacíleno Eh, na koherentnost, musíme zůstat koherentní a být v souladu s cílem eh, eh, dalšího posilování investic v Evropě. A konečně Evropská unie musí přispět ke zlepšení investičního prostředí na jednotném trhu a musí být posílena komerční obchodní politika, která hraje nepopiratelnou roli v tomto smyslu. Děkuji a to je vše. Děkuji. A teď dáváme slovo komisi. Florentino Pmaja. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji vám za tuto zajímavou diskusi. Jmenuji se Florentin Hopmaja, pracuji na ředitelství eh, pro ekonomické a finanční záležitosti. Takže děkuji za to, že jste mi poskytli příležitost eh, reagovat na tuto diskusi a vymout se slova. Celkově Komise velmi oceňuje mm, eh, návrh stanoviska výboru, je to celkově pozitivní posouzení investičního plánu a také externího investičního plánu. Dovolte mi, abych mm, vedla pár, mm, řekla pár poznámek. Nejprve bych chtěla eh, mám dát pár čísel o eh, tomto stavu tohoto, těch, eh, toho EFSI. Během jednoho roku se zmobilizovalo z EFSI 127 miliard investice napříč 26 členskými státy, členských států. Očekává se, že, z toho, že to bude 290 tisíc malých a středních podniků, které z tohoto budou po celé Evropě profitovat. EFSI bylo také úspěšné při přilákání dalších zdrojů investic a to je jedno z, jeden z klíčových cílů. Téměř dvě třetiny očekávaných celkových investic pro už přidělené akce přicházejí od soukromých investorů. Návrh, který byl schválen komisí 14. září, mm, e, tedy návrh rozšířit EFSI na, do konce mm, víceročného, do konce víceročního rámce, znamená e, posílení Evropské, Evropského poradního rady. E, měly by to být lokální a více zacílená pomoc malým středním podnikům v Evropě. A co se týče účasti Číny v investičním plánu, Tady ještě diskuse pokračují na technické úrovni o přesných, o přesných modalitách takovéto jejich účasti. A Čína vlastně byla první neevropskou zemí, která oznámila svou ochotu účastnit se tohoto plánu. Dovolte mi, abych řekla pár slov um, o externím investičním plánu. Když jsem tak poslouchala diskuzi, tak je důležité objasnit, že externí plán není rozšířením Evropského fondu pro strategické investice. Spíše je to nový plán, který byl eh, inspirován právě tím investičním plánem pro Evropu. A je uspůsoben potřebám zemím eh, jako africkým a má přispět také k udržitelnému eh, vývoji a cílům s tím spojeným. Zároveň mm, se musíme věnovat příčinám migrace, jak jsme o tom tady mluvili. Podobně jako Evropský fond pro strategické investice, je to Evropský fond pro udržitelný vývoj, a ten je zacílen na přilákání eh, mezinárodních finančních institucí a těch, kteří přispívají v soukromém sektoru, tak, aby se podpořily projekty, které by jinak nemohly být financovány. Takže zase adicionalita. Toto kritérium bude velmi důležité. Vážení poslanci, děkuji vám za pozornost. Thanks a lot. Děkuji vám mnohokrát a doufám, že toto bude konec dlouhého seznamu dodatečných fondů. Já mám skutečně problém, abych řekl upřímně, s tím, že komise tady vytváří množství fondů pro všechno s důsledkem, že je to mimo kontrolu Evropského parlamentu. Zejména když tyto fondy jdou z evropského rozpočtu kde my máme demokratickou legitimitu kontrolovat je a jak si nám to uniká. E, nejsem tedy příznivcem takového množství fondů mimo normální rozpočet Evropské unie. e ty jsi chtěl ještě něco, ty jsi chtěl něco říct, děkuji mnohokrát, pane předsedo, jednu otázku na adresu komise. Jeden z cílů, strategických cílů fondů pro investice je přispět k hospodářskému růstu a zaměstnanosti. Ale vždycky, když se tady objeví zástupci komise, aby nám sdělili nějaké údaje, nikdy nám neposkytují ústaje o zaměstnanosti. Mě by zajímalo dovědět se, jaký je výsledek projektů, eh, na kterých se podílely fondy, jaký objem práce byl vytvořen a kde vznikla pracovní místa. Děkuji vám. Děkuji. Samozřejmě otázka dat je velice důležitá. Já jsem chtěla hovořit, když hovoříme o velkých strategických projektech, které činí 75 eh, finančních prostředků z fondu. Ještě to máme, když nějaký projekt dostane eh, pozi- zelené světlo pro financování, eh, teprve poté se sbírají data. Co se týče vytváření pracovních příležitostí, nemohu vám dnes poskytnout tyto informace. V současné době pracujeme na modelu odhadů dopadu a to budeme mít k dispozici na začátku příštího roku. Možná, že by vás taky eh, zajímala aktuální hodnocení, které bylo zveřejněno eh, minulý týden. Bylo to jako výsledek eh, přehledu, které projekty byly podpořeny minulý rok a to byla vlastně iniciativa, která byla vytvář, vytvořena, s kterou přišla komise. A v polovině listopadu budeme mít další aktuální hodnocení. Prosím, já se domnívám, že zástupce komise byla poměrně eh, skromná, když hovořila o vytváření pracovních příležitostí. Bylo by dobré vytvářet vysoce placená místa pro lidi, kteří v tom fondu pracují. Takže řekněte mi, kolik míst už jste vytvořili takto dobře placených, kteří mají tento fond spravovat. A vždycky dostaneme odpověď, že nemají přesná čísla a tak dále. Řekněte nám, zástupci komise, kolik lidí v tom fondu pracují, eh, jak jsou placeni a Eh, pakliže nemáte tato čísla, tak nám je pošlete. Hovoří se bez mikrofonu. Já bych navrhla, abychom odpověděli písemnou formou. Co to znamená? <laughs> Co to znamená? Znamená to, nelíbila se mi ta otázka a nechci na ní odpovědět, a nebo eh, to má znamenat tu odpověď, kterou jsme neslyšeli, protože byla dána mimo mikrofon. No, já si to nemyslím, pravý pan předseda. Hmm, fond. Eh, spravuje Evropská investiční banka a můžeme samozřejmě dodat statistické údaje, kolik lidí se zaobírá. Hmm prací eh, ve fondu. A to jistě je možné udělat, takže Evropská komise by nám mohla dát data, kolik lidí eh, se zaobírá eh, udělováním prostředků z tohoto fondu a jak vypadá jejich plat. To by mohlo být docela zajímavé. Děkuji vám. Prosím. Bien, je, je vais pas participer à já jsem se nepodílela na této diskuzi, nicméně Anglie řekla, že opustí uh, Unii, takže to už nebude to téma. A my se o to budeme, uh, my se tím budeme zabývat bez uh, vás. Takže to je první věc, kterou jsem chtěl říct. A další. Tak odešel. Takže to je opravdu jako Brexit na tvrdo. Tak já se vracím k tomu, co jste řekl, pane předsedo, protože vy jste opravdu se dotkl jedné opravdové otázky. Já eh, si myslím, že to je velice komplikované. Snažíme se eh, se přizpůsobit tomu, co nám je poskytováno. Já, eh, mně se zdá, já jsem poslouchal kolegy, že jsou spíše příznivě nakloněni této iniciativy, ale bylo by dobré, abychom se tím zabývali trochu podrobněji, protože nicméně vyvstává celá řada otázek, které my sdílíme. Jenom abych odpověděl, tak té otázce <clears throat> externích investicí, k tomu vnějšímu rozměru, já sdílím to, co tady padlo, měli bychom být trochu jasnější k tomu otázce imigrace. E, je třeba, aby Evropa pomáhala e, rozvojovým zemím, aby se zbavili chudoby. A e, tam ty problémy jsou ale strukturální a je to úloha Evropy, aby pomohla těmto zemím, jako je Afrika a ty další zemí, aby vyšly z té eh, velké krize. Aby... Takže myslím si, že by byla chyba, kdybychom eh, ten, tuto myšlenku opustili. Takže jedná se opravdu o politický úkol Evropy, to je, že strukturálně je třeba těmto zemím pomáhat, eh, pomáhat zemím, s kterými máme přátelské vztahy a které čelí obrovským krizím. A druhá věc, k těm malým a středním podnikům. Všichni sdílíme stejnou diagnostiku, je třeba, aby tyto podniky eh, dospěly k určité internacionalizaci a je třeba se zamyslet nad tím, jak pomoci k exportu. A já bych chtěla paní Klerovou ujistit, že my jsme o tom eh, diskutovali ale nejenom nad tímto textem, který je dosti skromný, ale hovořili jsme o tom, jaká by měla být strategie, jaké nástroje máme, abychom pomohli těmto malým a středním podnikům. To je dialog, který je otevřený a já ho podpořím a jsem si jist, že eh, se tam to budou podívat všichni, kteří se podílí na této diskuzi. V každém případě děkuji. A ještě k té Číně. Eh, jedná, nejedná se o to, aby Čína eh, nemohla vůbec přizpůsobit. Je jenom třeba dát pozor na to, aby Čína neměla nějaká privilegia na vládnutí. Musíme mít jistotu, že, e, evropská, čínsk, že čínská strategie se nebude mít dopad na evropskou obchodní strategii. To je třeba, abychom ohlídali. E, mluvím o Číně, ale možná jsou i jiné e, země, které vstoupí do tohoto fondu a potom je třeba, abychom nad tím měli kontrolu. Já nechci samozřejmě stigmatizovat některé země a nechci uh, aby tato diskuze se e, rozplyzla všemi směry, ale třeba, aby parlament e, na to dal pozor, protože toto je velice důležité pro naše e, pracovníky, pro naše podniky, pro, pro nás všechny, pro naši ekonomiku. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a další kroky jsou luta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 17. října 12 hodin a hlasovat ve výboru na zasedání 9. a 10. listopadu. A poslední bod dnešního dne je bod číslo 11 a sice výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. E, zpravodajem je Žanik Jado ale ten se teď snaží stát se kandidátem na prezidenta ve Francii. No, přejeme mu hodně štěstí, aby se stal tedy kandidátem, abych to řekl jasně. Snaží se stát se uchazečem, kandidátem na funkci prezidenta ve Francii a takže ho zastupuje paní takhle. Um, so, uh, Yannick asked me to, well, read... Mě požádal, abych přečetla uh, jeho komentář, pokusím se to udělat um, korektně, takže on říká, vážení kolegové, promiňte prosím o nepřítomnost dnešních diskusí, o návrhu našeho stanoviska eh, k eh, roční zprávě eh, Evropské instituční bance 2015. Chtěl vás ujistit, že jsem angažován ve, ve spolupráci, kterou jsme měli minulý rok. Ehm, o, jde o naše stanovisko INTA k této výroční zprávě na rok 2000, jako to bylo v roce 2014. Svým způsobem je to výzva ehm, zopakovat úspěch ehm, toho, co jsme dosáhli minulý rok. Naše stanovisko INTA o výroční zprávě EIB z roku 2014 bylo pro vás provázena no vote a mm, dvěma eh, lidmi, kteří se zdrželi v hlasování. Takže to byla vlastně velká dohoda. Ehm, ocenila se práce EIB a mluvilo se také o tom, jak to bude vypadat do budoucnu. 25 detailních politických doporučení bylo zde obsaženo. Většina z nich je stále platných i pro stanovisko tohoto roku. Navíc v době, kdy se vznikal návrh tohoto stanoviska, vznikl také přeskum v poletí, ale ten nebyl úplně dokončen a byla tady řada nových věcí, které se týkaly externí dimenze FC. Tyto věci se ještě, e, těch se pracuje. A proto e, ve mém návrhu stanovisku najdete spíše vágnější formulaci. Ale e, důvěřuji svým stínovým zpravodajům, že zaktualizují tento návrh stanoviska, týká se to mnoha pozvěcích návrhů a já sám přispěl přispěje, budu přispívat aktivně k této práci mými vlastními pozměňovacími návrhy. Dovolte mi, abych rychle prošel návrhy v mém, v mými návrhy. Odstavec 1. Ehm, vlastně ehm, je, se, ehm, je tu odkaz k hlavnímu dokumentu, který bude nastěňovat budoucí směr pro EIB, to znamená přeskum pololetí komise externího mandátu EIB. Komise mezi tím přišla už se svým vyhodnocením, plně potvrzuje mou žádost, aby EIB fungovala v souladu souladu s cíly udržitelného rozvoje Evropské unie. Obsahujete celou řadu doporučení, eh, ke kterým by měla naše stanovisko podat komentář. Proto doufám, že budete mít příležitost přečíst si tuto, eh, tento přeskum poletní komise. Ehm, eh, stavec číslo dvě. Eh, tady máme jednu z hlavních mm, výzev z stanoviska našeho, eh, našeho stanoviska minulého roku, tedy důležitý eh, program jde o obecné principy, které provázejí externí akce. Jsem potěšen, že toto vyhodnocení přeskum poletí komise, že i komise se zvažuje vylepšení spolupráce mezi EIB a komisí. Měli bychom podat zprávu o tom, jak EIB eh, přispívá eh, k například k tomu, jak se reaguje na migrační krizi. V tomto přeskumu se také navrhuje aktualizovat eh, technické hlavní směry EIB, tak abychom mohli zapracovat priority EU. Jsou to ještě další aktéři a proto mm, máme mm, přesně, víme, kde můžeme mm, zapracovat naši žádost o tom, aby vše bylo v souladu s článkem 21 TU. E Odstavec 3. Tady máme další žádost naší z minulého stanoviska, stanoviska minulého roku, tedy EIB e, má vedoucí roli. Budeme zpracovat s zpravodajem v vedoucím výboru EKONu. Eh, setkání se koná v úterý. EIB eh, je pravděpodobně nejlepším ehm, aktérem v, těchto, eh, v této oblasti, ale pořád tady má ještě velké portfolio v oblasti pevných paliv. COP, ehm, jsou to výsledky COP21, ehm, bude, mluví se tady o náhradě pevných paliv. Odstavec číslo 4. Eh, také mm, eh, tady EIB e by měla reagovat na eh, iniciativy, měla by být integrována pro nový externí fond pro Afriku. Je velice důležité, aby finanční prostředky z tohoto nového fondu vedly k podpoře třeba karibských aktivit, na jiných aktivit v tomto regionu. Doufám, že se také podíváte na tyto aspekty, když budete předkládat pozornací návrhy. Pětka. Tady mm, je e, nová angažovanost EIB ve prospěch malých středních podniků jako nové nástroje na financování obchodní činnosti v Latinské Americe a Karibiku a EIB je ústředním um, aktérem při podpoře těch malých a středních podniků. Myslím, že tady se naprosto shodneme. A odstavec 6, um, um, tady přichází s jedním aspektem, který musíme analyzovat a měli bychom se o to zajímat jako INTA. E, jde o spolupráci mezi EIB a Azijskou bankou pro investice do infrastruktury. EIB. EIB je kontrolována Čínou, tady jde o sdílení informací s eh, Evropskou centrální bankou. EIB a některé členské státy se budou účastnit kapitoly 8. A toto zní dobře eh, v první fázi, protože to zvyšuje možné eh, investice do infrastruktury, ale zároveň je to spojeno s spoustou otázek, které se týkají obou institucí. Takže e EIB, kdy předseda EIB eh, přijde s rozhodnutím, a eh, pak budou stanovena eh, kritéria pro nastartování projektu. Mluvíme tady o veřejných prostředcích a měli bychom si všichni uvědomit, že veřejné prostředky by neměly končit jenom v bankách, ale měly by jít do projektu tak, abychom měli zodpovědné struktury v Evropské unii, které jsme napomáhali vytvořit. Eh, budu se těšit na vaši spolupráci během procesu předkládání pozměvacích návrhů. Janik a zdraví. Tak to byl náš příspěvek. Děkuji mnohokrát, pozdravujte ho taky. A teď dostane slovo pan stínový zpravodaj Cikr. Děkuji, pane předsedo. Ten eh, návrh eh, kolegy Janika Žado se mi zdá být velmi dobrý poznamenávám, že eh, můžeme souhlasit s ním hlavně eh, v tom, kde se, týká, kde se hovoří o některých specifických bodech, například nezbytnosti tomu, aby EIB eh, v souladu s článkem 1 z úmluvy s OSN pracovala, pracovala pro strategii udržitelnosti klimatu podle odstavce 1, ale je třeba, jak taky řekla i kolegyně, abychom dávali větší pozornost a kladli větší důraz na požadavky malých a středních podniků a speciálně eh, na internacionalizaci těchto podniků. Ještě je velice málo malých a středních podniků, které eh, mají možnost financování a zrealizují tak projekty mezinárodní na třetích trzích. Eh, oni sami tyto podniky často ještě nechtějí vstoupit na globální trh, i když eh, si uvědomují, že je důležitá role EIB a že jsou i důležité různé úvěrové eh, úřady, které existují na jejich pomoc. Myslím si, že v tomto kontextu je třeba se mnohem více zasadit o další akce. A potom přístup k úvěrům. Kromě toho, že zdůrazňujeme jako pokaždé, že že eh, malé střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky, tak bych chtěl říct, že přístup k financování je pro malé střední podniky jedním z největších problémů. Eh, čili já vyzývám EIB, aby zaručila eh, malým a středním podnikům, těm, kteří nejsou schopni představit takové projekty jako velké podniky, aby je prioritně financovali a to přes různé prostředkovatele a aby tyto benefity se týkaly také poradenství a asistence při eh, požadování o financování. Protože eh, umožnění eh, financování malým a středním podniků má dva cíle. Jednak je možné posílit tyto podniky, aby se reálně prosadili a za druhé je možné, že si potom mm, ustanoví kontakty mezi mezi malými a středními podniky a místními eh, úvěrovými eh, organizacemi. A tak vznikne taky základ pro to, aby tyto malé střední podniky mohly mít přístup k fondům, které eh, se netýkají jenom likvidity, kterou dává k dispozici, k dispozici EIB. E Je třeba také, abychom se zmínili o komunikaci. V tomto smyslu chci být zcela upřímný a říct si k tomuto bodu něco zásadního. Já jsem z Pocházím z oblasti, kde malé a střední podniky se obrací na lokální banky, které jsou zprostředkovateli mezi eh, těmito podniky a mezi EIB eh, a oni nevědí, že toto financování jde přímo z Evropské unie a že to jde přímo z EIB a tak se vlastně dochází k překroucení eh, reality a dochází k nedobré komunikaci. Takže Evropa tímto velice trpí. A dobrá komunikace eh, musí existovat a je třeba, abychom my eh, se zasadili o to, aby tato komunikace mezi Evropskou eh, investiční bankou a mezi lokálními institucemi, mezi malými a středními podniky probíhala v pořádku. To je, z toho vyplývá politický fakt, protože eh, malá komunikace znamená také skepti, skepse, skepse vůči Evropě a to proto, protože je zde málo informací a málo se komunikuje. A kromě toho, jak předpokládá i procedura EIB, eh, eh, e, e, je třeba, aby tyto zprostředkovatele o tom informovali, že tato investice těmto podnikům jde přímo z Evropské investiční banky. A potom, co se týče transparence, my přijímáme eh, všechno to, co mm, EIB garantuje ve zprávě z roku 2014 o uskutečňování politiky transparence, eh, je toto začleněno, ale třeba, že je tam třeba eh, zdůraznit to, že se jedná o ta nejvyšší úrovně a že musíme Eh, být velmi proaktivní, aby, eh, aby eh, veřejnost získala přehled o všech projektech, která Evropská investiční banka financuje, a hlavně tedy co se týče infrastruktur. A také bych chtěl, aby jsme přidali do tohoto návrhu také paragraf, kde by se hovořilo o financování EIV infrastrukturám, protože uh, to se jedná hlavně o periferní, tam se to týká hlavně periferních oblastí Evropské unie a ty mají obrovská omezení geografická a díky tedy infrastrukturálním ambiciozním projektům by mohly lépe vyjádřit svůj vlastní potenciál rozvoje. Mohli by lépe uh, mít přístup k dalším uh, výměnám se zeměmi, které jsou mimo Evropskou unii, jako například Jižní Itálie, se Sicílie s Afrikou a s jinými sousedními státy. Děkuji mnohokrát. A nyní Ima Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že obě zprávy navzájem závisí. Myslím si, že je důležité, abychom tady měli koordinaci v obou těchto tématech, které zpracovává náš výbor, tedy FC a EIB. A v tomto hledu souhlasím s tím, co řekl náš zpravodaj pan Morel. Co se týče EIB, sdílím názor pana zpravodaje. A myslím si, že zpráva se soustředí na nejdůležitější strategické body, co se týče završování cílu trvale udržitelného rozvoje, ctižádovější strategie v oblasti potírání klimatických změn. Ale ráda bych řekla, že také souhlasím s tím, co, řekli stínový, co řekl stínový zpravodaj za EPP, že je důležité daleko více posílit Eh, tu možnost, aby peníze se skutečně dostaly k malým a středně velkým podnikům. Já hovořím s malými a středními podniky v mé zemi a stěžují si na nedostatek přístupu, protože tady chybí také informace, že tyto peníze pocházejí z Evropské investiční banky. Já si myslím, že je důležité, aby se vědělo všechno, co se dělá pro akumulaci kapitálu, pro investice do této oblasti a ráda bych, aby zpráva obsahovala ještě celou řadu prvků, eh, které předložím v rámci pozměňovacích návrhů. A co tím mám na mysli? V tématu transparentnosti by se mi líbilo a myslím si, že by to bylo důležité pro všechny vědět, znát příčiny, které vedou k zamítnutí financování projektů, které předkládají malé a středně velké podniky. Čili informace, co způsobuje, že produkty se odmítají malým a středně velkým podnikům, proto se domnívám, že je nezbytné, aby do zprávy se skutečně začlenilo začínily důvody odmítání podpory projektu malých a středně velkých projektů dále. Zjednodušení regulační. Podíváme se na lokální, malé, středně a velké podniky, které potřebují investice, potřebují růst, protože potřebují samozřejmě vytvářet pracovní příležitosti v místě, kde žijí a pro jejich strategii ty investice hrají zásadní roli. A to bych ráda posílila také ve zprávě. A další bod, domnívám se, že významná jsou kritéria výběru, to je jasné, pro investici projektu, ale také je významné podívat se, jaký typ podniků realizuje ty projekty financované z EIB. Hmm, samozřejmě nejedná se jenom o to, aby byly kompatibilní, aby sledovali také ten záměr trvale udržitelného rozvoje. Tyto podniky musí být zavázány také k sociální odpovědnosti. Měly by se zavázat k zásadám, které souvisejí se sociální odpovědností. To je pro mě zcela zásadní problém a také problém financování podniků, které diskriminují zaměstnankyně. A teď se chci zeptat zástupců komise. Je tady taky zástupce Evropské investiční banky teď mezi námi? Ano, dobře. Ráda bych vám položila otázku. V EFSI se domluvilo, no, proto abychom měli větší investiční impuls, eh, že tedy to financování půjde z EFSI a nebude znamenat zadlužení. A teď se chci zeptat, ty fondy, které jsou financovány z EIB, a poskytují je nebo jdou prostřednictvím národních vlád, regionálních a lokálních míst. Jejich cíl je samozřejmě stejný. Eh, vnést dynamiku do hospodářského rozvoje, vytvářet pracovní příležitosti. Proč eh, eh, se to započítává, tyto investice, do vyrovnávání dluhu? Proč se do toho započítá veřejný dluh. V mé země máme velký problém zadlužení a máme ohromné procento nezaměstnaných mladých lidí. Co pak tento, toto kritérium se musí udržet na každý pád? Děkuji vám. Pan Lunz? Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Chci eh, také pogratulovat možné nominaci pana kolega Žada jako francouzského kandidáta. Zelené určitě by to urychlilo věci ve francouzské diskuzi a budeme se na to těšit. Tak, hm, když se podíváme na tuto zprávu, tady mám pár eh, návrhů. Myslím, že zase nejsou tak kontroverzní, spíše takové návrhy eh, v našem společném duchu, něco, co by se mohlo k tomu doplnit. Čtyři celkem, přesně řečeno. Více se musí udělat ze strany eh, Evropské investiční banky proto, aby eh, financování malých středních podniků bylo urychleno, abychom se postarali o to, že tyto malé střední podniky budou moci se integrovat do globálního dodavatelského řetěze. To se musí urychlit a to je zvláště důležité pro eh, malé střední podniky a ty země, které mají preferenční obchodní režim s Evropskou unii takže bychom jim mohli poskytnout eh, cennou příležitost ekonomického růstu a vytváření pracovních míst. Vítáme výzvora zpravodaje bylo to, aby Evropská investiční banka učinila kroky a bylo to v souladu s principy EU. Mimo jiné sem patří také závazek principu konkurenceschopnosti a otevřené ekonomiky a také volný obchod a podobně. A to je dost zásadní, aby prostředky této banky byly nasměrovány nejenom na malé střední podniky, to je důležité, ale také e, do rozumného rozvoje infrastruktury. E, nedostatek této infrastruktury v mnoha zemích cítíme a může to být velikou překážkou pro růst a obchod a to blokuje možnosti lidí kupovat a prodávat zboží zvláště do EU. A myslím, že by to mohl být návrh. Mm, toto stanovisko podtrhuje ještě toto mm, důležité propojení, tedy tato banka by mohla udělat více v tomto smyslu. Za třetí, doufám, že e, s tímto budeme souhlasit všichni, za požádání o návrh stanoviska, eh, tak aby všechny aktivity EIB eh, vzaly v úvahu eh, zaangažovanost jednotlivých aktérů. Musí být zaručena vysoká míra transparentnosti, to je to, co říkal náš kolega z SD. Myslím, že je klíčové, aby tyto prostředky, které poskytují členské státy, mm, byly, odpovídaly nejvyšším standardům účinnosti a zodpovědného přístupu. Za čtvrté, poslední bod. Musíme si připomenout, že Evropská investiční banka není jediným hráčem, je, není jediným eh, půjčovatelem, eh, tím, který poskytuje peníze. Ehm, a proto je důležité, aby ehm, eh, tato banka i nadále ehm, navazovala kontakty s africkými bankami pro rozvoj, takže hm, abychom našli synergické, synergické efekty s těmito zeměmi, abychom mohli využít zdrojů a zajistit, že aktivity všech institucí nebudou si vzájemně konkurovat, ale že budou spolupracovat. A proto bych rád využil příležitosti odborníka z Evropské investiční banky a zeptal se, jestli e, jsou tu nějaký, je tu nějaký nový zajímavý vývoj v tomto smyslu, bylo by zajímavé si to vyslechnout, jaké aktivity se e, podnikají pro to, aby se takovéto synergické efekty nalezly. Děkuji. Děkuji. Pan Takula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 jsem stínový zpravodaj, ale účastnil jsem se jedné diskuse, kdy se objevila tato obava o, spojená se s financováním malých středních podniků, takže to ukazuje nám velký potenciál. Chceme-li udržitelně budovat Evropu, tak bychom měli této věci věnovat pozornost. Jinak víc nemohu k tomu dodat, mám pár poznámek, ale eh, když jste už mi dali eh, slovo, tak bych právě popřál eh, Janikovi hodně úspěchů v jeho kampani v prezidentských volbách, ale zdá se, že všichni zelení bojují za stejný tento post. Zelení jsou přitažliví ve Francii asi. A to jsem chtěl dodat této diskusi. Mnoho nového jsem tomu nepřidal, ale aspoň pár slov. Děkuji. Já jsem to chtěl říct velmi skromně. To bylo velice zajímavé, co nemohl být, nemohl být tak skromný, bylo to zajímavé. Otázka je, jak moc velká přidaná hodnota eh, tady byla, když se podíváme na slova ostatních řečníků. Chtěl bych jenom podpořit to, co řekli ostatní, je to spíše taková, taková osobní osobní poznámka. Chtěl bych popřát panu e, Žado úspěch v jeho kandidátské kampani, v jeho prezidentské kampani. Tak, mám tu čest, pokud e, čest je ten správným výrazem, e, měl jsem čest sepsat paralelní stanovisko před pár lety a byl jsem překvapen, když jsem viděl, že Evropská investiční banka je vlastně rozumně funguje podle jednotlivých kritérií a možná to potvrdí tady pánové z Evropské investiční banky, když a Chci říci, že čím více na ní, nakládáte, čím více si stanovujeme nekomerční cílů, tak tím pravděpodobnější je, že mm, budeme mít eh, že se to uklouzne, že se to vymkne kontrole. To znamená, máme tady cíle, které chceme naplnit a Neměli bychom zapomenout, že nevyhnutelně to vždycky je spojeno s určitými náklady. Já jsem úplně nepochopil to, co říkal tam pán, mm, neměl jsem sluchátka, ale chtěl jsem jenom vyzvihnout, že Velká Británie 39 mm, miliard euro, 16,1 podíl na Evropské investiční bance. Takže je zřejmé, že do chvíle, než se nám vrátí tyto peníze, to bude ještě pár let trvat, tak způsob, jakým je ta banka, jak ta banka funguje, určitě velmi relevantní věc, bude pro nás zajímavá. Tak proto to stojí za to tady říct. Ano, mluvili jsme o obecných principech, které provázejí externí akce Evropské unie. Pokud Evropská investiční banka má být provozována jako nástroj zahraniční politiky Evropské unie, tady necháváme ještě stranou otázku, do jaké míry to fungovalo teď, tak zřejmě byla, funguje podle komerčních principů. Bod 3. Procházím tím velmi rychle. Máme tady ambiciozní akční plán, který má posílit naši pozici, jedná se o pevná paliva. Není, když necháme Eh, není to spíše práce pro eh, inženýry v oblasti životního prostředí, než pro lidi, kteří sedí u počítačů v Lucembursku? To si myslím, že je. A stejná věc se vztahuje k malým středním podnikům. Eh, vážení poslanci z, z, z skupiny PP a stínový zpravodaj tady velmi dobře toto řekli. Každý je proto, mm, aby fungovaly malé střední podniky, aby byly podpořeny. Slyšeli jsme to už mnohokrát. Ale problém, který malé střední podniky mají v každé zemi, je eh, při, získat přístup k financování. Takže eh, tyto, eh, ta zbožná přání, to je vždycky velmi dobrá věc, ale když se podíváme na statistiku toho, jaký podíl, jaké proporce jaká čísla tady máme proti ostatním, čísla, eh, peníze, které se půjčují eh, malým středním podnikům z, z Evropské investiční banky, eh, tak bychom to měli opravdu říct. Zdá se, že tady malé střední podniky mají skutečný problém se získáním přístupu k úvěrům z této banky. Ne vždycky souhlasíme se zelenými, ale souhlasíme v otázce transparentnosti. A Eh, co se týče transparentnosti tady, je tady sociální aspekt, eh, a sice míra eh, nebo vyčíslení hodnoty půjček, které jdou do, které jdou do smalých středních podniků a které půjček, úvěrů, které jdou z Evropské investiční banky. Azijská banka pro infrastrukturu investiční banka eh, v Azijská. To, to bylo, tato byla etablován vlastně Čínou eh, jako takový protějšek, eh, protipartner pro Světovou banku a mm, jako nástroj pro um, to, aby pro podpoření eh, vlivu Číny. Um, eh, Rada bezpečnosti tady k tomu říká jednu věc. Na základě řady diskusí eh, my v Bílém domě jsme přemýšleli o tom, zdali Azijská banka pro infrastrukturu dostan, může dostat vysokým standardům v oblasti životního prostředí a to znamená chtě, ať chceme nebo ne, tak tady existuje nějaké aranžmá nebo spolupráce s Azijskou bankou pro infrastrukturu. Zdá se, že je to spojeno s řadou otázek, které bychom měli položeny. Položeny parlamentu. Měly by být také pokládány autory tohoto stanoviska, protože na vlastní, ve vlastní naší agendě máme velké obavy, které jsou spojeny s touto Azijskou bankou pro investice do infrastruktury. A konečně Ponečná poznámka, poslední poznámka. Evropská investiční banka eh, má své ústředí v eh, sídlo v Luxembursku, to je nejbohatší země v přepočtu na hlavu v Evropské unii. A jak právě pro mě víte, 2200 zaměstnanců parlamentu je v Lucembursku, kteří eh, by asi lépe fungovali, kdyby byli někde v Lyonu nebo v Bukurešti. A nebo Eh, v jednom z mnoha jiných měst Evropské unie, které by je přivítalo a které by eh, si ocenilo to, že má 220 eh, takovýchto, takové to vysoké číslo. 1900 lidí je zaměstnáno mm, v Evropské investiční bance. Já jsem se pokoušel zjistit, kolik z nich vlastně sídlí v Lucembursku. Možná ten pán Zadomy to řekne, protože tady máme zase další evropskou investici, pardon, instituci, která by byla přivítána mnoha jinými dalšími městy nebo místy v Evropské unii. Možná dokonce Lipsko by je přivítalo. No a tady to máme eh, v nejbohatším, v opravdu v nejbohatší zemi eh, v přepočtu na, eh, na hlavu Evropské unie. Vůbec to nedává smysl. Yeah, we have to discuss the, the, uh... Ano, musíme diskutovat o sídle dvou evropských agentur záhy, mm, a sice agentuře z Londýna No, navrhuji, aby nešli do Lucemburku. Ono se mě to netýká, ale myslím si, že by neměli eh, se usídlit v Lucembursku. Ano, budeme mít příležitost relokovat tyto agentury. Takže nyní dám slovo komisi, nejprve tedy komisi a možná zástupcům EIB, nejprve Amadeo Isich. Yes, from the commission side. Ano, eh, za komisi nemůžeme udělat nějaké dodatečné připomínky, takže hm, za mou stranu nemám žádné připomínky a dám slovo ještě mému kolegovi. Děkuji vám, pane předsedo. De- We just wanted to, to signal... <laughs> Z DG Devco a my se tedy zaobíráme tou částí zahraničních aktivit. Nejprve bych rád řekl, že naprosto souhlasím eh, se trvale udržitelnými cíly, které jsou definovány pro projekty financovými EIB co se týče podávání zpráv, tato povinnost neleží na straně komise, ale je třeba, aby vše, co se bude provádět, bylo samozřejmě v souladu se zásadami naší vnější služby pro zahraniční či naší OSVČ. Máme tady ještě konzultace týkající se využívání zdrojů, No, to znamená, rád bych prostě jenom řekl, že to, co je důležité, je, abychom zabezpečili, že cokoliv se bude dělat na zahraničním poli, je v souladu s našimi zásadami. ne, potom se tady hodně od mm, mluvilo o odkazech týkajících se financování malých a středně velkých podniků z Evropské investiční banky. To si myslíme, že je dobrý přístup Včera jsem se účastnil zasedání výboru DV, kteří v tomto tématu zdůrazňují také nezbytnost mikrofinancování, takže toto stanovisko plně podporuji. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Máte někdo nějaké dodatečné připomínky, třeba za EIB? Ne? Hmm, já rád zareaguji na otázky. Já se jmenuji Andrej Plno. Já jsem z bruselské kanceláře EIB. Tady zazněla celá řada komplikovaných, zapeklitých otázek. Mm, co se týče EIP, máme tady třetí pilíř a hovoříme pořád o EFSI, Evropských fondů pro strategické investice, ale tady také třetí pilíř pro zlepšení klimatu či atmosféry pro investice. A co se týče pravidel deficitu, to bývá překážkou pro malé a středně velké podniky, ale to jsme identifikovali, je to skutečný problém a my jako bankovní instituce nemůžeme sami měnit pravidla, musíme tady úzce spolupracovat. My můžeme samozřejmě sbírat ehm, hodnocení toho, co nefunguje a předat to dál ehm, příslušným místům komise, aby zabudovali možné řešení do legislativního rámce, tak aby se tyto problémy již nevyskytovaly v budoucnu. To je ale bilaterální záležitost, kterou můžeme udělat zvenku. To je významný bod pro tento výbor, to je mi jasné. A co se týče té otázky, kolik malých a středně velkých podniků dostalo finance, 30 až 35 malých středně velkých podniků, to je každý rok v posledních letech. Ehm, zatím jsme dosáhli 250 tisíc malých a středně velkých podniků, většinou takových, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců ale neměli bychom zapomínat, a to tady také zaznělo z úst kolegy ze Spojeného království, my jsme bankovní institucí. A i když peníze jdou přes banky, které fungují jako prostředníci, my postupujeme podle bankovních standardů a když prostě nejsme přesvědčeni o tom, že nějaký projekt si zaslouží podporu, no tak není podpořen, protože na sebe nebereme to riziko. Někdy souhlasíme s tím, že můžeme eventuálně pokrýt ztráty, a to funguje v takových krizových zónách, jako je Španělsko, Itálie, Řecko, kde normálně by byl přístup k úvěru velice obtížný pro malé a středně velké podniky, ale e, samozřejmě většině normálních případů každá banka musí být přesvědčena o tom, že projekt bude fungovat, než mu udělí financování kolega ze Spojeného království tady zmínil to sídlo eh, banky v Lucembursku. No, my bychom samozřejmě eh, neměli nic proti tomu, kdyby eh, sídlili v Barceloně nebo někde jinde, ale víte, že to vyplývá z povinností stanovených ve smlouvách, takže s tím asi nic neuděláme. Děkuji mnohokrát a jsem ochoten dát vám podrobnější informace. A, a Alicante by taky nebylo špatné, že? Pro sídlo agentury tak je, já jsem tam byla, je tam krásně. Máte nějaké dodatečné otázky, prosím, Ina? Ano, prosím pěkně. Co se týče té odpovědi, kterou mi právě dal zástupce EIB, já bych ráda věděla, zda si tento zástupce skutečně uvědomuje, jaké jsou příčiny pro to, že EIB zamítá financování projektu. No je jasné, že banka musí mít důvěru v ten projekt, ale nezapomínejme na to, že EBSI byli ti, EIB e byli ti, kteří financovali tu bublinu bankovní. Uh, uh, takže Máme tady eh, protože celá ta vlna rizik, která se projevila v té bublině, eh, tady máme velkou averzi vůči jakémukoliv riziku, no ale potom se to negativně projeví na financování malých a středně velkých podniků. Já vám tedy říkám. Například v mé oblasti to tak je a víte, že my jsme oblast, která má velké potíže, je významné, aby tady existovalo PPS, čili soukromoveřejné eh, financování, které neohrožují veřejné zadlužení. Proč tedy v této oblasti nic neděláte? Mě by tedy zajímalo, do jaké míry EIB dost zůstává své činnosti dohližitele nad investovanými projekty a zda jste schopni vypracovávat doporučení směrem ke komisi, aby se měnil regulační legislativní rámec, když vidíme, že dosavadní přístup omezuje možnosti malých a středně velkých podniků. Nějaké připomínky k tomu? To si myslím, že je zásadní otázka týkající se finančních režimů v Evropské unii a taky mě to zrovna nepůsobí radost, protože finanční restrikce nemohou být nástrojem pro vytváření investice v oblastech, kde je to nejvíce zapotřebí. To je tedy opravdu ten případ, který bychom měly reflektovat zejména s ohledem na vzestup skeptických názorů na Evropskou unii. Potřebujeme více investic do trvale udržitelného růstu a vytváření pracovních příležitostí. E, to byla tedy poslední připomínka z úst předsedy. Máte někdo nějaké dodatečné připomínky, například od paní zpravodajky Stínové. Ne, ne, my samozřejmě jsme, eh, já jsem si zaznamenala všechny připomínky a dám je Junikovi. To znamená, to po předkládání pozměňovacích návrhů 17. října 12 hodin a na našem zasedání 9. a 10. listopadu eh, budeme rozhodovat o této zprávě a pozměňovacích návrzích. Děkuji vám mnohokrát. A teď budeme mít krátkou přestávku a v půl sedmé okamžitě začne třístrané jednání. Okay.